Euh, Krásné dobré ráno, začneme dnešní dopolední zasedání. Je třeba skutečně, abychom již skončili se soukromými rozhovory. První bod. Ano, dnes vedu předsednictví já. Aha. Mám příjemnost převod. Eh, je mi potěšením, že dneska budu řídit toto zasedání, protože pan předseda Leinen je na návštěvě, pracovní návštěvě v Barceloně. Navrhuji v rámci prvního bodu, abychom přijali pořad jednání. Tam se tedy, zda jste všichni uh, už, za všichni poslou už slyšíte tlumočení. Navrhuji, abychom schválili pořad jednání a ptám se, zda se někdo k tomu chce přihlásit. Pokud ne, pak eh, pořad jednání budeme pokládat za schválený. Teď sdělení předsedy dnes odpoledne máme slyšení o Baltickém moři a začíná v 15 hodin. Je to během konání naší schůze. Workshop změny klimatu a snižování emisí jiných než CO2 se uskuteční 28. června od 16 do 18.30 v místnosti A3E2. To bude workshop, který pořádá kolega Ziber a náš kolega Skilakis. schválení zápisu ze zasedání z 12. května. Jsou k tomu nějaké připomínky? Pokud ne, budeme pokládat tento zápis za schválení a nyní už přecházíme k hlasování. Poprosím vás, abyste si připravili, připravili hlasovací kartičky. Uj, skutečná strategie europejská. Efektivní eh, evropská, účinná strategie v oblasti surovin pro Evropu. Eh, máte všichni hlasovací karty? Budeme, zahájíme hlasování. poprawka skonsolidowana. Konsolidovaný, eh, konsolidovaný pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Eh, tento pozměňovací návrh byl schválen. Konsolidovaný návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tento pozměňovací návrh schválen. Konsolidovaný pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konsolidovaný pozměňovací 4, kde je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozněvací návrh 1, první odstavec pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací na čtyři Pro. Proti. Zdrželi se. Budeme to ověřovat elektronicky v tomto případě. přiníst. Eh, či všichni oddali głos? Eh, už jste všichni hlasovali? Končíme hlasování. 25 pro, 12 proti, takže přijato. Pět, pozměňovací návrh pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Pozměňovací návrh byl přijat. Eh, pozměňovací návrh 7. Pro. Proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozměvací návrh 10. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 12. Pro. Proti. Zdrželi se? Raději to ověříme. Takže hlasujeme elektronické. Už jste všichni hlasovali? Pokud ano, pak končím hlasování. Odmítnuto 23 bylo pro a 18, pardon, proti a 18 pro. 13. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti, čili přijato. 21, 3 až 21 pozměvací návrh v odstavci číslo 2 od paní Gardíny, Grosset a Berlato. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Další až 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, myslím. Máme to ověřit? Ne. Tak ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování schváleno 24 pro, 16 proti. E, další stránka a bude to pozměňovací návrh 29 od e, Rika Mahnera, čili pozměňovací návrh 29. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Je to odstavec 3a. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Myslím, že raději odmít, eh, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro a 16 proti. Přijato. 30, ne, 31 nebude. Až 33 eh, v Eh, odstavci 4 od pana Eichhauta. Je to eh, dílčí hlasování, hlas, první část, eh, čili hlasujeme o první části pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato první část tedy. Teď 33, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Kdo je pro? Pardon, omlouvá se pan předseda, zahajuje elektronické hlasování, už jste všichni hlasovali, pokud ano, pak končím. Elektronické hlasování 24 pro i 17 proti, čili přijato. Eh, jdeme na další stránku. Pozměvací návrh číslo 39 odstavec 4a. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. 25 pro, 15 proti, takže pozměňovací návrh byl přijat. Jdeme na další stránku. 47. Pozněcí na 47 odstavec 5a eh, od paní Romary, Rovany Plum. Kdo je pro? Proti? Zdržel, zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme, zahajuji elektronické hlasování. Všichni už jste hlasovali, končíme hlasování. 20 pro, 20 proti. Zamítnuto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 59 odstavec 7 od paní eh, Julie Gerling. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnutou. 58 zase má dvě části. Kdo je pro první část pozměňovací návrhu 58? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto v první části. Teď je druhá část 58. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. I e, druhá část byla zamítnutá. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šedesát dva pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61, kdo je, má zase dvě části. Čili 61 první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část 61 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Elektronické hlasování je zahájeno. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování, 27 pro, 14 proti, čili přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 60 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. 25 pro, 17 proti. Přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, Zdrželi se? Paní Delangen. Amendement nummer 67 eh, terugtrekken. Ano, pane předsedo, já chci stáhnout 67, protože zpravodajové se rozhodli, že toto překračuje rámec a já jako členka tohoto výboru proti tomu nemohu protestovat je, je líto, že tady komise nedělá žádná konkrétní opatření a toto je konkrétní opatření týkající se obnovitelné energie. Tím se snižuje také e, zneč, znečištění životního prostředí a já bych toto konkrétní opatření e, bych proto ráda stáhla a já doufám, že, se, že budeme toto téma později zase znovu projednávat. Oui. On a déjà voté sur le, on a déjà voté, ah, c'était positif. Oui. Więc wycofujemy. Chile, 67. je stažená a doufám, že, jak jste řekla, se v budoucnosti k tomuto tématu budeme vracet. Konec konců jedná se o hlasování ohledně strategie. Teď 68. druhá část od paní Karin Kadenbach. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, bylo to poměrně vyvážené, takže eh, elektronicky ověříme, otevírám, zahajuji toto hlasování. Končím elektronické hlasování. Opravdu to bylo vyrovnané, 22 pro, 22 proti, člověk zamítnuto. Nikdo se nezdržel. Sedmdesát dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát tři pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. 27 pro, 15 proti a 2 se zdrželi, čili přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 od kolegy Adara pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 70. 77. sedm. Takže ano, 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto 79. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuje elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 21 proti, čili schváleno. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. E, elektronicky. Končím hlasování. 23 pro, 20 pro, e, proti, čili schváleno. 81. 81 a 82 jsou identické, takže hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83 pro, proti, Eh, zdrželi se přijato, 84 pro, ještě jednou 84 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme raději, čili zahajuji elektronické hlasování. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. Ano, zamítnuta poměrně velkou většinou. 31 bylo proti a jenom 13 bylo pro. Teď eh, pozněvací návrh 85 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď je identické 87, 88, 89 a 90, čili hlasujeme o nich společně. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čili 91 ne, 94 taky ne, tak 95. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Pro? proti, zdrželi se, přijato, 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. Čili e, schváleno, 42 bylo pro a 2 byly proti. A gratulujeme paní navrhovatelce.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 Přechodíme do... Eh, přejdeme k dalšímu bodu eh, našeho pořadu jednání. Všichni, kteří chtějí odejít, ať odejdou. A začneme s následujícím bodem. Přijdeme k bodu 5. Je to otázka k ústnímu zodpovězení číslo 2011 lomeno 03 od Françoise Grosset Eh, Antonín Parvanová a Michael Cashman na téma globální přístup EU k HIV AIDS eh, ze strany Evropské unie. Čili po pořadě budou hovořit paní Frances Gosset, pak paní kolegyně Par- Parvanová a pan Michael Cashman. Nejprve eh, má slovo paní kolegyně Grosset. Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem našim kolegům připomenout, že v roce 2009 Evropská komise schválila své sdělení eh, v boji proti HIV v EU a sousedních státech pro rok 2009 až 2013 a tato strategie se opírala o tři zásadní body prevence, včasná diagnóza, včasná léčba a prioritní skupiny, které jsou více, nejvíce vystaveny tomuto nebezpečí nákazy. Bohužel dnes Počet nově nakažených v EU a sousedních zemích se stále ještě nesnižuje. A podle našich odhadů, podle střediska eh, pro prevenci nemoc a kontrolu nemoc vypovídá, že 30 osob infikovaných virem HIV neví, že jsou nakaženy a neví, že tuto nemoc mají a že, je, e, že by bylo daleko e, lépe možné preventivně zasahovat, kdyby bylo možno včas diagnostikovat tyto nemoci. Dochází k příliš pozdnímu objevení nákazy a proto není možné včas zahájit léčbu. Kromě toho nové studie e, umožňují pře hodnotit tuto strategii boje proti HIV a AIDS, protože osoby, které jsou pozitivně nakaženy a berou antiretrovirové léky po stanovení diagnózy, Eh, a ne, když to berou dřív a ne až ve chvíli, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu, může se snížit riziko indikování nenakažených partnerů o 96 Evropská unie tedy jako celek hraje významnou vedoucí úlohu v globálním přístupu eh, k AIDS a v této své úloze musí vytrvat, aby nebyl zmařen již dosažený pokrok a vynaložené investice. Čili otázka, kterou eh, jsme dali komisi. Eh, je třeba, abychom skutečně eh, se přiblížili lepšímu nakládání v tomto tématu, protože Evropská komise eh, ve svém akčním plánu již chtěla eh, leco zlepšit, ale je pravda, že podle ECDC, jehož doporučení byly publikovány v prosinci roku 2010, Evropská komise ve svém boji proti HIV AIDS v Evropské unii a sousedních zemích 2009 až 2013 by se měla více soustředit na včasnou diagnostiku a prevenci. Eh, v roce 2011 se od 8. do 10. června bude v New Yorku konat valné schromáždění OSN. Vlastně to není předvečer, to je vlastně zítra. Vlastně, nebo vlastně to bylo včera, promiňte, eh, konalo se toto zasedání a možná jako Evropská komise by mohla vysvětlit, jak má v plánu koordinovat evropskou strategii pro HIV AIDS v Evropské unii a sousedních zemích s širším globálním přístupem. To je tedy ta otázka, kterou navrhujeme s mými kolegy Antonií Parvanovou a Mikel Kašmanem položit komisi. Děkuji mnohokrát. Eh, Velice děkuji paní eh, Frances Groste, teď paní Antonia Prvanová. Thank you very much, president. Velice Děkuji, pane předsedo. Jak už řekla paní Grostet, ta už vlastně přednesla hlavní věc, o kterou jde a já bych jenom na doplnění chtěla uh, říci, že to vše, co ona předložila za nás, za všechny, e, znamená, že my vidíme určité nerovnováhy, hovoříme tady o zdraví, o nerovnostech. A chtěla bych se proto zeptat, zda jsou na tom evropští občané stejně, co se týče prevence, diagnostiky a léčby HIV, AIDS a zda komise by neměla náhodou podrobněji sledovat, co dělají členské státy, jaké mají národní plány a co s nimi dělají. To je velmi pěkné, že ty plány existují, ale velice často nevíme, zda jsou na ně dostatečné finance, zda členské státy skutečně se zasazují o konečné výsledky. A jestliže bude stoupat nerovnost, co se týče HIV, AIDS, bez ohledu, že tady existuje celoevropská strategie pro boj z této oblasti, tak kde jsou tady omezení pro zásadu subsidiarity? To může být také velice znepokojující. A myslím si, že možná bude také třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, zda komise chce dále sledovat dokumentaci, protože tady je teď mnoho migrantů ze severní Afriky, takže jde o to, zda se sledují dostatečně i migranti. Děkuji bardzo. Velice děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo z poslanců by se rád vyjádřil v této věci. Pokud ne, pak přejdeme k zástupcům komise. Máme tady pana Michaela Hibera, Hibela a pana Setela. Pan Michael Hiber z DG Zdraví. Prosím. Zabraně głos. Prosím, máte slovo. Děkuji komise by ráda poděkovala tomuto výboru za příležitost Eh, projednat reakci Evropské unie na HIV AIDS a je velice dobré, aby se to provázalo i se zasedáním na vysoké úrovni v New Yorku. A ta strategie vlastně už existuje půl druhá roku. Máme tady dvě politiky, které jsou vzájemně propojené, abychom reagovali na tuto epidemii. Jedna se týká Evropské unie a sousedních zemí, druhá je globální odpověď. Obě jsou úzce spojené, co se týče cílů a je tady úzká koordinace mezi oběma ohledně strategie pro boj proti HIV AIDS v Evropské unii a sousedních státech. Tady, jak už bylo řečeno, se hodně zaměřujeme na přístup k prevenci. To znamená testy, léčbu, péči. Zaměřuje se to na politiky, které jsou zaměřeny na nejovyhroženější eh, obyvatelstvo a na posílení občanské společnosti. Podporovat členské státy a zainteresované strany po celé Evropě. To všechno by mělo a také je založeno na sběru dat a sledování situace po celé Evropě. Rád bych se konkrétně vyjádřil k nastolené otázce. Teprve roka půl probíhá realizace této strategie a požádali jsme ECDC, aby zařídilo monitorovací rámec, týkají se to sdělení i e akčního plánu, jak se řeší epidemie v Evropské unii a sousedních státech. Také proto, aby se zajistila komplementarita při vykazování a ostatních nástrojů, zejména UNAIDS a VHO monitorování, protože to by nám také mělo umožnit, abychom zjistili, kde jsou eventuální um, nerovnosti migr- a problém migrantů, kteří, jejich situace není zdokumentována. Takže ještě nemáme formální revizi uprostřed období, protože to probíhá jenom eh, půl druhá roku, ale povedlo se nám už eh, vydat první zprávu spolu s tím, jak se eh, to realizuje v rámci zprávy z Dublinu. Máme také efektivní koordinační mechanismus členskými státy, mezinárodními organizacemi organizacemi a e, s, zainteresovanými stranami prostřednictvím think tanku VHO. Také mobilizujeme občanskou společnost, k tomu je fórum občanské společnosti a podporujeme kontakty v rámci e, občanské společnosti a výzkumu, zejména s tím, aby se propagovalo testování. ECDC e, doporučení k testování, to se provádí v rámci strategie a jsou to důležitá doporučení pro členské státy, aby si vypracovali strategii testování ve svých státech. My o tom hovoříme v tom think tanku, o kterém jsem hovořil. Příští schůzka bude příští týden a testování, testy zase budou na pořadu dne a ECDC samozřejmě bude vyhodnocovat, eh, jak se tato doporučení provádějí v dalších letech. Ohledně eh, potenciální aktualizace samotné eh, strategie, jak už jsem říkal, teď teprve rok to implementujeme a myslíme si, že jsou základní cíle pořád platné, proto není třeba to nějak zásadně měnit, aktualizovat. Nicméně jsme zabudovali do strategie, konkrétně do akčního plánu, také proces trvalého monitorování a aktualizace. Takže až bude třeba to formálně aktualizovat, pak už proto máme připravené procesy a budeme o tom samozřejmě hovořit se všemi členskými státy, občanskou společností v Evropské unii i sousedních státech. Ale jak už jsem říkal, jedná se o prevenci, o přístup k diagnostice a testování. To je hlavní. Pak, co se týče koordinace mezi těmi dvěma strategiemi, je pravda, že máme dvě strategie a Obě jsou vzájemně se doplňující a odpovídají potřebám konkrétních geografických situacích. Obě tyto situace, strategie eh, vycházejí z vzájemně propojených strategií a akcí a koordinuje se to jak na politické eh, úrovni, tak i na úrovni všech služeb komise a my také za, tady zastupujeme různé DG, které mají na stranu různou strategii, části strategie. Máme tady kolegy také, kteří mají na starosti rozvojovou politiku. Čili je to vyjádřeno také v prohlášeních, která byla vydána u příležitosti schůzky na vysoké úrovni v New Yorku a bylo tam politická deklarace přijata, kterou Evropská unie podpořila a je to také v nedávných závěrech rady, například u příležitosti Světového dne zdraví. Čili komise koordinuje svoji politiku v oblasti HIV AIDS, aby se dosáhlo společného cíle, kterým je všeobecný přístup k prevenci, léčbě, diagnostice a podpoře, aby se to dosáhlo do roku 2015, přičemž koordinace politiky je velice důležitá, aby se plně dodržovala respektovala lidská práva, je to přístup založený na právech. Chceme také bojovat proti stigmatizaci, diskriminaci a řešit otázky genderové nerovnováhy. Děkuji. Děkuji bardzo. Já velice děkuji a dále paní eh, Kristýna Gutierrez. Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli ještě můžeme hovořit o tom tématu po té, co se vyjadřila komise, ale chtěla jsem říct si něco možná pro příští zasedání. A měli bychom se tím zaobírat a zdá se mi to důležité. Prostě myslím si, že byrokraticky přistupujeme k pojednání tohoto tématu. Ve Španělsku se velice zvyšuje AIDS mezi mladými lidmi. A toto navýšení skutečně vzbuzuje obavy. Mám sestru, kterou bych ráda pozvala. Ona je lídr více než 30 let, eh, bojuje za prevenci v oblasti AIDS. Měla totiž tři syny, kteří zemřeli. A nyní se věnuje zejména ženám, jejich prevenci a vlastně eh, dělají takovou tu práci těch street workers. A téma, o kterém hovoříme tady, je velice odlišné. Mezi mladými mimo jiné vzbuzuje daleko větší obavy, aby měli prevenci v tom, aby dívky neotěhotněly, než aby byly nakaženy AIDS. Čili je to, jako by toto téma jim bralo emoce. A mezi osobami, které jsou na ulici, to je něco úplně jiného, než co se nám může být, že by mohla být strategie vlády, které se potom objevuje ve statistikách, které byly tady také citovány. Já si myslím, že je nutné se stoupit na ulici a potírat toto téma přímo na místě, přímo v terénu. A to má sociální, eh, sociální eh, vlastně dopad, ale i sociální příčiny. A chtěla bych, abychom toto téma skutečně uchopili takto ze zdola. Dziękuję bardzo. Velice děkuji. A teď poprosím pana Erika Seten, zástupce komise eh, DG Rozvoj. Na konci, Monsieur Satan? Prosím, pan Satan. Oui, merci, monsieur le... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za udělené slovo. Já jsem vlastně mm, součástí generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráce, čili já nemám specifickou odpověď k tomuto tématu a k této problematice, eh, která zde byla vznesena ze strany Španělska. Mm, Eh, samozřejmě máme co dočinění s tím, kde se setkáváme s tímto tématem. To znamená, je třeba oddělit tady tu byrokracii z aplikace generálních eh, politik, obecných politik a každodenního života. Snažíme se zůstat spojeni s každodenností a s realitou eh, v promocí našich partnerů z občanských společností, kteří nám připomínají každodenní realitu toho, co AIDS znamená vizaví, eh, jedn, vizaví léčby, ale také prevence. No to je tak <laughs> zhruba ta odpověď, kterou jsem chtěl dát. Merci beaucoup, monsieur Satin. Alors je donne la parole maintenant à madame Françoise Grostet. Takže teď dostává slovo paní Françoise Grostet. Já bych si dovolila vzít si znovu slovo, protože se domnívám, že svědectví naší kolegyně Kristiny Gutyrozové je nesmírně důležité. Eh, i když jsme přesvědčeni, že Evropská komise dělá všechno, co je v jejich silách eh, v této oblasti, ehm, Přesto jsme tak trochu omezeni tímto tématem subsidiarity a nezbytností prostě eh, přenechat ty akce jednotlivým členským státům. A pravdou je, že tak trochu máme pocit, že vlastně od když se podíváme, že bohužel touto otázkou už se eh, zaobíráme mnoho let, tak nám to tak trochu nás to demotivuje, protože vidíme, že nemůžeme být dostatečně bdělí, jako bychom si dostatečně neuvědomovali tu nezbytnost toho každodenního boje proti této chorobě. Čili otázkou vlastně na otázku odpověděl ten zástupce Evropské komise, který také hovořil o problémech migrantů. A tyto osoby Samozřejmě jich máme enormně mnoho v Evropské unii a tyto osoby unikají kontrole a tudíž možné diagnostice a tudíž možné léčbě. A e, také vlastně znamenají problém nákazy dalších osob. E, existují nějaká doporučení, která byla speciálně vyslovena na adresu členských států v tomto tématu? To je otázka, kterou jsem znovu chtěla položit komisi. Pan Michael Hübel. Pan Michael Hübel, eh, chcete odpovědět? Thank you very much. Děkuji vám. Toto jsou velice důležité věci. Také je důležité mít vazby s občanskou společností. My jsme zřídili fórum s občanskou společností, ale vzhledem k tomu, že prostředky jsou omezené, tak jsme se velice snažili také zaměřit pozornost občanské společnosti na eh, AIDS a HIV, je důležité, abychom měli nadále eh, také vazbu se skutečností. Pokud se týče uprchlíků, tak toto Tímto tématem se také zabýváme a vztahují se to na to také instrukce ECDC. A ECDC provedla specifickou činnost v oblasti migrace a zdravotnických záležitostí, kde také dostali členské státy jednotlivá doporučení. A tímto tématem se dále musíme společně se členskými státy zabývat. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Eh, Chce se ještě někdo vyjádřit k této věci? Pokud ne, pak eh, děkuji zástupcům komise a přecházíme k dalšímu bodu. Bude to eh, provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. To je sedmý bod. Omlouvám se, říká pan předseda jící přejdeme k bodu 6 a to bude Otázka k ústnímu zodpovězení paní Vestlundové na téma dioxin v produktech rybolovu ve Finsku a ve Švédsku. Takže paní Vestlundová, máte slovo. Děkuji, pane předsedo tak všichni z nás víme, že dioxin je jedna z nejnebezpečnějších látek, když se dostane na evropský trh a právě proto máme pravidla pro prodej produktů s vysokým úrovní dioxinu. Zatím má Švédsko a Finsko také výjimku, protože chtějí prodávat tyto velice znečištěné produkty a nyní má Švédsko a Finsko výjimku. Ale tato výjimka je spojena také s tím, že budou spotřebitelé informováni o tom, že existuje nebezpečí při jejich denní této ryby a také se to vztahuje na export těchto ryb. Ale nyní zjišťujeme, že tato informace se k veřejnosti nedostává. Pouze 17 procent z lidí eh, vě, ví, že především ženy v plodném věku a především děti by měly jíst ryby z Baltského moře pouze dvakrát až třikrát za rok, tak aby se vyhly eh, tomuto nebezpečí a pouze několik málo lidí ví, že se to vztahuje i na sledě a sledě je jí mnoho lidí ve velkých množstvích. A když tato výjimka bude pokračovat, pak také ženy v plodném věku a děti budou jíst velké množství sledů a proto tato výjimka by neměla být prodloužena. Ale bohužel orgány ve Švédsku nás neposlouchají a poslouchají spíše průmyslu. A proto by mě zajímalo, jak se k tomu postaví komise, jak bude reagovat na skutečnost, že sleď obsahuje tak velké množství dioxinu, že v mém věku nebo v dětském věku můžete jíst sledě pouze dvakrát až třikrát za rok. A jak se staví také komise k exportu, protože e, vypadá to tak, že tyto ryby se také jedí ve Francii v restauracích a s tím se musí e, skončit e, tady se hovoří pouze o nakládaných rincích a v nakládaných sleděch Eh, také zjišťujeme, že tohoto druhu sledě opravdu jedí ženy, plodné ženy a děti také eh, příliš mnoho, ale já si myslím, že toto pravidlo by se mělo stahovat i na ostatní druhy sledů. Je tady malá eh, omezení týkající se nakládaných sledů a potom existují také různé další úpravy týkající se jiných druhů ryb. Děkuji. Máme tady dva zástupce komise, pana Flu a pana Verštata. A také se hlásí eh, poslanci z pléna paní Rodberen. Já se omlouvám, já jsem jenom chtěla zvednout ruku, abyste věděli, že budu také chtít hovořit, ale samozřejmě nejprve se vyslechneme komisi. Takže prosím znovu zvednout ruku. Bychom si mohli poznamenat jména těch, kteří chtějí hovořit. Rozpočínáme. Eh, zahajujeme eh, Eh, eh, diskusi a poprosím pana Flu. Thank you, Mr. Chairman. Pane předsedo, dámy a pánové, maximální hladiny eh, dioxin eh, v, v potravinách v rybách jsou od roku 2002. Máme tady zvláštní situaci ohledně vysoké hladiny eh, dioxinu v, v rybách z Balckého moře a proto Finsko a Švédsko dostalo dočasnou výjimku až do konce tohoto roku, aby mohli na vnitrostátním trhu uplatňovat ryhy, ryby z Balckého regionu, které nevyhovují hladinám výjimkám maximálně stanoveným pro Evropskou unii. Tato výjimka byla poskytnuta poté, kdy prokázali Finsko a Švédsko, že taková ta výjimka neohrozí zdraví obyvatelstva. Podmínky za prvé spočívají v tom, aby měli systém, který je schopen zajistit, že spotřebitelé budou přesně informováni o doporučeních k, k, ohledně e, konzumace těchto ryb z Balckého moře a za druhé, že musí být taková opatření, aby se zajistilo, že ryby a rybné výrobky, které nevyhovují maximálním hladinám, nebudou uváděny na trh mimo Švédsko a Finsko a za třetí, že je třeba neustále sledovat hladiny dioxinu v rybách z Balckého moře. Tyto podmínky eh, byly kontrolovány namátkovými kontrolami eh, v veterinární a potravinářskou eh, tím úřadem komise v roce 2005 a komise dospěla k závěru, že podmínky jsou zajištěny a na základě důkazů, které tým dostal, ukazovalo se, že tyto podmínky fungují efektivně. Komise neobdržela potom zprávu od potravinářského orgánu Švédska a mm, čili nemohla si být jistá, že už by to opravdu bylo dále eh, respektováno a také se nezjistilo, že by byly nějaké ryby, které by neodpovídaly podmínkám, že by byly uváděny na trh mimo Finsko a Švédsko a orgány obou těchto států předložily také akční plán, aby řešili zjištěné nedostatky. Navíc členské státy eh, byly požádány, aby věnovali zvláštní pozornost rybám z Balského regionu a aby prováděli nezbytného, nezbytné kontroly. Zatím nemáme žádná mm, uvědomění eh, o tom, že by Švédsko a Finsko uváděly na trh ryby, které by nevyhovovaly podmínkám. Chceme upozornit na to, že výjimka pro Finsko a Švédsko neznamená, že tyto dvě státy nemohou uvádět tyto ryby na trh mimo domácí trh, ale musí zajistit, že ryby, které uvádějí na trh mimo vnitrostátní trh, odpovídá evropské legislativě ohledně těchto znečišťujících látek. E, dočasná výjimka vyprší na konci tohoto roku a i když se situace zlepšila, pořád je problematická, protože PCB a dioxiny jsou persistentní látky. Proto služby komise před rokem zahájily diskuse na období od roku 2012 dál a vytvořila se takzvaná Baltská pracovní skupina, kde jsou zástupci všech osmi států, které hraničí s Baltickým mořem. Zvažovalo se několik alternativ a nakonec tato skupina dospěla ke koncesu, totiž aby výjimka byla nadále poskytována jenom pro některé ryby, například pro eh, babalský eh, eh, sled více 17 cm a pro losos, ale jenom za určitých podmínek. A komise zase zdůrazně, že je třeba dodržovat přímé, přísné podmínky a proto nadále bude provádět celou řadu inspekcí. Bude to dělat potravinářský a veterinární úřad v baltských státech, aby se kontrolovalo, zda členské státy dodržují tyto podmínky, kterým byla věnovaná, udělena výjimka a zda ty ostatní členské státy, které nemají tu výjimku, dodržují eh, hladiny, které obecně v Evropské Evropské unii platí. Komise zdůrazňuje vysokou úroveň ochranu eh, spotřebitelů, ale zároveň je třeba zajistit eh, v balckém eh, regionu udržitelnost rybolovu, aby se i toto udrželo. Děkuji. Děkuji bardzo. Jest... Děkuji. Máme hodně žadatelů o vystoupení v diskusi. Takže já vám teď přečtu eh, paní Koraca Belt, paní Vilmat Glenis, paní Morkonajta Radwell, paní... Pan Karl Schleiter, Sofie Koní, Satu Hassi, mm, paní Marit Paulsen, François Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz paní e, Asa Westlund. Pan Švejcha. Děkuji bardzo. Děkuji. Paní Korace Bild má slovo, prosím. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Je velice zajímavé zjistit, že komise konstatuje, že úroveň dioxinu v rybách z Balckého moře není nebezpečná. Švédské orgány dospěly ke stejnému závěru, že úroveň dioxinu není nebezpečná pro spotřebitele ve Švédsku. Dokonce se úroveň ve Švédsku v posledních letech snížila. A také to přijímané eh, množství není vyšší než jinde. To znamená, že švédští spotřebitelé spotřebovávají asi polovinu, či přijímají asi polovinu tohoto množství denně. Je třeba, aby Evropa respektovala každodenní život, protože ve Švédsku je tradicí jíst tyto nasolené sledě. A když bys jste otevřeli eh, konzervu těchto sledů v této místnosti, tak bychom všichni utekli, protože je to velice extrémní zápach. Někteří lidé jedí tyto sledě jednou za rok a také jde především o množství, které jíte. Švédové spotřebovávají pouze malé množství těchto nasolených sledů a to bylo také vědecky prokázáno a není to nebezpečné. My jsme tady často argumentovali a přeli jsme se, o tom, že spotřebitelé se mají rozhodovat sami. My bychom neměli lidem vnucovat ze zhora, co mají lidé jíst. My jim musíme poskytovat správné informace, to je naše úloha a to je také to, co dělá švédská vláda. E, orgán pro zdraví ve Švédsku nadále poskytuje také informace e, matkám, ženám a dětem, kolik dioxinu mohou eh, sníst, mohou přijmout a pak se lidé musí rozhodnout sami. Dále také se to týká exportu. Zde se provádělo šetření a tady se zjistilo, že nakládaný sleď není vyvážen do jiných zemí. A tak, jak komice řekla, je tady hodně důkazů, které ukazují, že Švédsko respektuje přísná omezení, která existují. Takže proto chci trvat na tom, že komise nadále potvrdí tuto výjimku. A také musíte myslet na zaměstnanost, protože bychom přišli o hodně pracovních míst v rybolovném hospodářství. Nelze rozlišovat sledě, protože eh, rybáři by potom přišli o práci, kdyby, byli, eh, kdyby mohli lovit pouze jeden druh sledů a to se týká všech zemích na pobřeží Balckého moře, nejenom Švédska. Děkuji, děkuji vám, paní kolegyně. A nyní další je paní Glenis Wilmot. Děkuji. my nehovoříme o sleděch, ale především o lososech. Ehm, to je něco jako červený sled. A já jsem nevěděla, že tradičně Švédové jedí kontaminované ryby. To je zvláštní. Lid kde u dětí stačí jenom, aby snědli lososa třikrát za rok, aby dosáhli těchto e, úrovní. E, a mě by zajímalo, co komise s tím udělá, protože se zdá, že jenom 17 lidí si uvědomuje, že ryby jsou kontinované. Jak tedy zabezpečíte informovanost veřejnosti, aby se mohly také rodiny správně rozhodovat? My často hovoříme mluvíme o kvalitě potravin a také o kvalitě informací. Víte, jak se informace šíří, jak je možné, že pouze 17% lidí zná tyto informace a zdali opravdu má být výjimka pro Švédsko a Finsko dále prodloužena. Děkuji, Děkuji, paní Radevele Morknoj. Ačiū pirmininkė iš tiesų Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně eh, existuje eh, celá řada informací na veřejnosti týkající se toho, že ryba z Baltského moře mm, není zrovna doporučení hodná pro konzumaci. Existuje také celá řada manipulovaných informací, někdy také bezdůvodně ale názor, který právě e, zazněl, že až 70% spotřebitelů nemá dostatek informací o tom, že tato ryba po Baltí by neměla být určena pro spotřebu. Měli bychom se snažit usilovat o rovnováhu, jak tedy informace, objektivní informace, Ehm, předat dále spotřebiteli. V mé zemi eh, k tomu došlo ve dvou případech, že eh, v konzervách eh, sledů byla koncentrace dioxinů poněkud vyšší, ehm, než to bylo dovoleno, ale to se vyskytuje i v dalších státech. Ráda bych se zeptala komise, něco, co se týká, na něco, co se týká monitoringu. Existují nějaké náznaky, ty, které by ukazovaly stoupání koncentrace dioxinů v rybách z Baltu? Dnes odpoledne budeme diskutovat o ekologickém stavu Baltského moře. Možná, že by nám komise mohla říci, zda program Bonus 167 skutečně ukazuje, že v organismech z Baltského moře eh, je skutečně eh, zvýšená kontaminace, kontaminace zaznamenána a zda komise tedy eh, podnikne odpovídající kroky pro zlepšení situace. Děkuji. Děkuji. Paní Dagmar Bern, Děkuji, pane předsedo. Je dobře známo, že eh, mě zajímají hladiny dioxinů v potravinách, eh, stejně jako eh, v rybí moučce, která se používá jako krmivo. Čili já sleduji situaci v dioxinu v souvislosti s rybami a teď tady hovořím jako poslankyně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 prázem švédské vlády, aby otravovala vlastní občany. Já, mě to nevadí a doufám, že eh, na webstreamu na internetu je eh, vysíláno toto zasedání, aby se to občané dozvěděli. Ale eh, nemá samozřejmě Evropská komise právo umožnit, aby se otravoval i zbytek populace v Evropě. Mám dvě otázky. Jak je to možné, že zcela jasný jed a jakým dioxin je,

dobře, jsou tady určité hladě, eh, mezní hodnoty Balské moře, ale jak je možné vůbec, že umožníte vyšší hodnoty pro eh, dva členské státy, pro všechny rybí výrobky a nejenom pro slanečky? Mně by tak nevadilo, kdyby se dělaly výjimky pro slanečky, kdyby se jasně eh, řeklo, že to ale musí být označeno a že se to nedoporučuje ženám, těhotným ženám, dětem. Ale eh, kolega ze Šve, kolegyně ze Švédska velice hezky hovořila také o naivnitě paní Veslodrové. Já si nemyslím, že ona je naivní, takže s tímhle souhlasit nemohu, když ona hovořila o ostatních sledích ale vlastně my se samozřejmě nebavíme jenom o solených sledích, ale i o ostatních eh, ulovených eh, sledích. O tom hovořila i komise na určité velikosti. Čili to se týká Švédska, Německa a ostatních zemích. Takže my se bavíme o rybách z Baltického moře. Eh, to jsou sledi, lososy, ale i jiné ryby. Jak vůbec komise může uvažovat o tom, že prodlouží výjimku? Teď je to absurd. A dost dostanete se do prostředka hotové bouře. Nemůžete jenom dodržovat místní tradice, o těch jste se zmiňoval, jestliže někdo chce nasolovat eh, sledě, nebo jestli je chce někde, ehm, někde eh, pohřbívat, to je jedno. To je prostě dobré, když je to eh, jejich tradice a jeden, jeden produkt, ale nesmí se to týkat ničeho jiného a já určitě budu bojovat proti tomu, aby tato výjimka pokračovala. A musím se vás zeptat, kdybyste ze Švédska a nemyslíte si sami, že jste naivní, když si myslíte, že ta, ty ulovené ryby jsou udrženy v tomto členském, členském státě. Přece Baltské moře je kontaminováno a proč my bychom měli ve zbytku Evropy konzumovat eh, kontaminované ryby a je to přece, eh, je to přece jed a komise tady jedná nezodpovědně a já to budu říkat všude. V roce 2005 let eh, jste říkali, že jste to kontrolovali, ale jak často jste to kontrolovali potom, protože už jste další data nezmiňovali a já mám tedy mm, představu, že možná potom už tam kontroly nebyly a to by nebylo zrovna dobré. Také jste řekl něco, co anglicky znělo velice pěkně a mm, možná, že německy by to zaznělo ještě jasněji, že nedostatky systému kontrol byly zjištěny, to znamená, že ten kontrolní systém nefungoval, jenom jste prostě našel proto hezký název, jak to říci. Čili prostě jste zjistili, že kontaminované ryby ze Švédska a ve se exportovaly do zbytku Evropské unie. A jak by se to dalo kontrolovat? To se nedá v podstatě kontrolovat, jak kolik lidí na to chcete dát to jednoduše je absolutně nepřijatelné. A my se tady nebavíme jenom o lehce zvýšených hodnotách pesticidů, což už samo o sobě by bylo špatné. A dioxid je vysoce aktivní eh, jed, je to vysoce aktivní látka. Když ji budete konzumovat jenom několikrát ročně, příliš velkých koncentracích, pak to velice poškozuje malé děti, malé eh, dospělé, mladé dospělé a těhotné ženy nebo ženy, které mohou mohou mít děti. Čili je to karcerogenní produkt a to víme všichni. A o čem se to tady pro boha bavíme? Já musím říci, že je úplně absurdní, že komise o tom vůbec uvědu, uvažuje. Co nám říkáte s tou baltickou pracovní skupinou, že každý může otravovat své občany, jak chce a i zbytek obyvatelstva. Jestliže chceme dělat oportunní politiku, tak tomu tak řekněme. Řek, nazveme to vlastním jménem, aby eh, eh, eh, pak si pak zjistí, že nevyřešíme ani finanční krizi, ani žádnou jinou krizi. Toto je naprosto nedostatečný přístup a já očekávám zcela jasný signál ze strany komise, že ta výjimka, která je bez tak ostuda, skončí v tomhle roce a že tam bude jenom výjimka, dejme tomu, pro slanečky a že budete nutit Švédsko, aby to také patřičně označovali a to bude všecko. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Rod Já tomu rozumím tak, že otázka, která byla položena, eh, kolegům ze Švédska, chcete na to něco říci? Nebo doplňující? No, to mě šokuje tedy populismus nejhoršího druhu. Sociální demokraté vytahují rudý prapor. E, politika strachu nefunguje. Politika by se měla založit na vědě, na osvětě a na informacích. Švédská vláda e, by mohla otrávit své obyvatelstvo, ale nikoliv je tady naprosto jasný konsenzus ve Švédsku pro zachování eh, svých tradic je třeba tedy zeptat se ve Švédsku Švédu, co si o tom myslí. Švédský národ je jednotný. A švédský národ je evropským národem, který se, eh, si dělá co nejvíce starosti a stará se nejvíce o životní prostředí. My jsme snížili dioxin jak usmířit Tusku, jak skloubit tu skutečnost, že Švédi jsou maximální ekologisti a že nemůžeme prostě za, zachovat své tradice. Děkuji bardzo. Děkuji. A, a teď pan Karl Schreiter, další zástupce Švédska. Jo, tak eh, Jag tycker det är lite konstigt när Corazza Bildt säger att... Mm, děkuji. To, co je zvláštní, je eh, říci, že paní Veslundová by měla být naivní. Je třeba skutečně založ, zakládat se na zprávách, zdravotních eh, zprávách, hygienických zprávách švédských orgánů a tam je to naprosto jasné. A rodiny se švédskými dětmi jedí 12krát 24krát za rok nejméně rybu, což je dvakrát více, 12krát více než to, co je nutné pro zdraví. To je populismus, to není naivita říci, že to neškodí zdraví. Samozřejmě, že to škodí zdraví je to naivní eh, ale brát eh, otázky zdraví eh, zvážně, to není naivita. 80% Švédů zná problémy otravy dioxinem z jedění, z požívání ryb. Ale co pak mají rodiny nebo děti eh, možnost uh, sami prostě realizovat nějaké prostředky 30 až 13 až 14 může pouze identifikovat eh, druh ryby, kterým by se měli vyhnout, když by chtěli snížit hladinu dioxinu v jejich výživě, což je poměrně komplikované. Je třeba říci, že skutečně tady tvrdit nebo dělat narážku, že by prostě rybolov zmizel, eh, kdyby se eh, zrušila tato výjimka, to je tedy směšné, je třeba skutečně vyvozovat důsledky. Vždyť oni sami praví, že pakliže 35 milionů eh, korun ročně, to je 3,5 tisí milionů eur ročně, to není eh, celkový objem švédského rybolovu. 90 eh, ryb z, Bal- z balského moře jsou v pořádku. To, co se loví na severu, to je v pořádku. A pak je to také otázka velikosti, zejména u lososa. Není to tak velká ekonomická hodnota, ale má to eh, dobrý vliv na lidské zdraví. O to se jedná, o zdraví a proto se domnívám, že skutečně e, by bylo třeba říci to, co tady zaznělo, možná zanechat teda tu výjimku pro, pro ty nakládané sledě, pro slanečky, nakládané slanečky, ale Ehm, více prostě občanů jí eh, více těchto slanečků, než by bylo záhodno. Lokal matkultur a tradition och påverkan på folk. Eh, je, samozřejmě hovoří se tady o tradici a, eh, a také o vlivu na zdraví, ale to, co je dobré na té výjimce, je, že je možné Eh, vyřešit tu otázku na základě velikosti. Samozřejmě tady jsou oblasti, eh, které žijí především rybolovem, ale ty mohou přežít, protože 35 milionů korun to by šlo financovat i jiným způsobem. Uh, kdyby bylo 3,5 milionu euro ztrát, tak by se jistě mohlo nalézt někde jinde financování, zejména týkající se refinancování v oblasti vzniku škod, ale eh, komise by mohla jistě pomoci eh, rybářům, pomoci v této situaci. Tady se nejedná o velké sumy, ale tyto velké sumy mají skutečně velice velký vliv na zdraví obyvatel. Eh, existuje příliš mnoho málo lidí, kteří prostě se předspávají těmito eh, slanečky naloženými, ale ať už je jakýkoliv, eh, eh, ať už je to jakkoliv, to riziko ohrožení zdraví je velké a zejména pro rodinu s dětmi je třeba, aby si uvědomili toto nebezpečí. Myslím si, že kompromis by bylo upravit eh, tuto výjimku pouze na ty nakládané slanečky. Děkuji, Sofia Kolim. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Já jsem poměrně zneklidněná touto situací a se domnívám, že dnes občané by měli vědět, co konzumují a co je v těch produktech, které konzumujeme. To znamená, je třeba udělat všechno pro informovanost spotřebitele, proto aby občané byli informováni co nejlepší. Vždyť jednou z úlohou, z úloh Evropy je chránit své obyvatele co se týče těch dioxinů, ráda bych věděla, jakého jsou původu. Je to nějakého přirozeného eh, původu, znamená to prostě smizením lesů, s volkanickou činností, sopečnou činností, anebo to má průmyslový původ. Problém je úplně odlišný, protože spotřebovávat dioxin který je z přírodních zdrojů, to asi nebude tak nebezpečné, jako když se požívá dioxin způsobený průmyslovou produkcí. A jakého je původu? Dioxin je odolný organický eh, jed, který je klasifikován jako A a čím delší je život, tím větší vliv má na zdraví. To je třeba vědět. A teď je-li to tedy obyčej spotřebovávat, konzumovat rybu nebo syrového lososa, který obsahuje dioxin v určitých eh, členských státech, mě to nešokuje i ale v tom případě, že občané těchto států jsou o tom informováni. Ale já si přeji, aby tady skutečně existovala kontrola v exportu. Já z Francie si teď tedy nejsem jistá, zda tento obyčej bude znamenat, že my bychom chtěli konzumovat rybu, která obsahuje eh, mm, dioxin takže já si přeji, aby ryby, které obsahují dioxin, nebyly exportovány do Francie a do dalších států. A je třeba skutečně mít v této oblasti naprosto přesné informace. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, je, že v současné době já jsem pro zásadu prevence a varování obyvatel, ale jsem taky pro zásadu prevence, co se týče průmyslových vlivů. Viděli jsme například se španělskou okurkou opravdové eh, potíže, které to způsobilo na španělském trhu. A proto si přeji, aby předtím, než se dá informace na veřejnost, je třeba provést skutečně expertízu a vědecké hodnocení aby skutečně před tou informací tady byl naprosto jasný, precizní vědecký argument. Aby ta informace nebyla prostě dána bezdůvodně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Satuas. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Je tady jedna věc, která kterou aktivně nezdělují Švédsko a Finsko, které si přejí, aby se udržela tato výjimka. Totiž nehovoří o tom, že eh, losos v Baltickém moři je ohrožený druh. A já si myslím, že to je velice důležitá věc, aby se tady zmínila. Pokud obsah dioxinu v rybách je v zásadě nepřijatelný a jedná se o ohrožený druh, tak eh, jaký má smysl umožnit výjimku lovit a prodávat eh, tyto ryby pro lidskou spotřebu? Já si velmi dobře vzpomínám na diskusi v naší zemi, když eh, Finsko bojovalo o tuto výjimku. A bohužel musím říci, že Zdaleka ne všechno, co bylo tehdy řečeno, se také stalo. Jako odůvodnění a jako předběžná podmínka eh, se hovořilo o tom, že musí být spotřebitelé informováni, ale podle nedávných studií se ukazuje, že spotřebitelé moc dobře informováni nejsou, nebo alespoň, že toho nejsou vědomi. hlavně starší ženy eh, vědí, že by eh, člověk neměl jíst eh, sledě nebo lososy nad určitou té množství. A mladá generace, mladší generace, tato většinou neví. Včetně mladých matek, gravidních žen, dětí. Samozřejmě ten systém, který velice dobře funguje, Eh, zajišťuje poradenství pro eh, gravidní ženy. Nicméně lidé málo vědí, jak závažné důsledky to může mít a zejména je to málo známo mezi těmi věkovými skupinami, na které se právě vztahují hlavní, lim, hlavně limity pro konzumaci kontaminovaných ryb, pro které je to nejdůležitější. Eh, také Eh, se uváděl další důvod pro tuto výjimku v době, kdy byla poskytnuta, že totiž eh, baltické eh, sledě jsou levnou běžní potravinou, tradiční potravinou a že zase obsahují mnoho věcí, které jsou pro lidské zdraví důležité. Proto lidé, kteří nejsou příliš bohatí, by bylo těžké, kdyby přišli o možnost konzumovat sledě, protože by vlastně museli přejít na méně zdravé alternativy. To si myslím, že možná platí o baltických sledích, ale neplatí to o lososech. Protože losos představoval běžnou potravinu v době delž, více než před lety, Ale Už eh, nejsou živi ti, kteří ještě pokládali lososy za levnou potravinu. Takže alespoň v případě lososa nelze říci, že pokud by eh, lidé přestali eh, volně lovené sledě, pardon, lososy konzumovat, pak by to neznamenalo, že by víceméně museli přejít na méně zdravé alternativy. Domnívám se, že tady není žádné racionální zdůvodnění pro další pokračování této výjimky v té formě, v jaké existuje. Podle poznatků ve Finsku v drobných sledích z Balckého moře je méně dioxinu. Staré kusy představují problém, které jsou samozřejmě také větší. Čili kdyby se z té výjimky vyjaly um, ehm, lososy, které kteří se loví z moře a kdyby se eh, stanovily limity pro eh, sledě velikostní, pak si myslím, že by to vyřešilo řadu problémů, o kterých tady umožňujeme a možná že pak by bylo možné umožnit, aby se jenom eh, v konzervovaných výrobcích používaly větší kusy, větší sledě ale s příslušným upozorněním na etiketě. Děkuji a teď přečtu všechny další přihlášené do diskuse. François Grostet, Karl, Karl, eh, Karl Heinz Florenz, pan Christoph Fjellner, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenist, paní Linda McEwen i paní Asa Westlund. Eh, Teraz kolejności a teď Marit Polsen je další. Tak, Děkuji, pane předsedo. Chci přiznat, že já jsem také zodpovědná za výjimku, kterou Švédsko před deseti lety dostalo. Já plně souhlasím s paní Rodberens Osa Westlund s popisem situace u dioxinu. U první výjimky bylo absolutně jasné, že by neměl být žádný export. Tady byl také uvalen zákaz exportu pro tuto rybu a také pro rybí moučku. Protože tady neměla být žádná návaznost mezi exportem a dioxinem v Balckém moři. Ale je tady hodně kulturních důvodů pro prodloužení této výjimky. Tady nehovoříme pouze o nakládaných slanečcích nakládaný slaneček je důležitou součástí kulturního dědictví severního Švédska a Balckého moře. Ale tady také existují další druhy ryby. To například ve Finsku tady mají různé důležité rybí delikatesy a myslím si, že i tyto ryby by měly dostat výjimku. Ale já se domnívám, že tato výjimka by měla být přísnější, protože vidíme, víme, že informace se nyní neposkytují, protože tady jde především o to, co lidé jsou ochotni akceptovat jako signál a jako varování. Já souhlasím s tím, že bychom měli mít výjimku, také označování by mělo být jasnější a to označování by jasně mělo hovořit o tom, že tučné ryby z Baltského moře mohou obsahovat vysoký obsah dioxinu a my bychom měli postupovat přísně, protože jestliže si chceme zachovat výjimku, pak pravidla by měla být daleko přísnější přísnější. Chci ještě také vysvětlit, proč ve Finsku a Švédsku v Balckém moře už Finsku Ruska a také u Finska jsou vysoké obsahy dioxinu. Souvisí to s papírenským průmyslem. Ale v současné době se již tyto látky do moře nevypouštějí, ale v minulosti tomu tak bylo. A tady je velký dřevospracující průmysl v této části Evropy. V současné době obsah dioxinu a PCB klesá, ale velice pomalu. Obsah tedy klesá, ale pomalu. Já se domnívám, že můžeme pracovat na tom základě, že dnes již neexistují zdroje dioxinu a dalších jedů, eh, ale v minulosti existovaly. A tím pádem také klesá eh, obsah dioxinu eh, u kojících matek, tedy o 6%. A my, nám se minimálně podařilo odstranit zdroje tohoto nebezpečného jedu, ale já se domnívám, že pravidla musí být přísnější. Tato ryba musí být přesně označena, ať se jedná o ryby konzervované či ne, a tyto ryby nesmí být zpracovávány do jiných produktů, které nevypadají jako rybí produkty. Může se jednat o čerstvé ryby, nakládané ryby či konzervované ryby, ale nesmí vznikat, dejme tomu, nějaké e, kuličky z sledového masa a tak dále. Já se domnívám, že tady musíme dospět k e, kompromisu. V této situaci nemůžete říct ano či ne, protože život není černobílý. Nejdůležitější věcí je dospět ke kompromisu tam, kde na jedné straně máte kulturní dědictví a na druhé straně máte v podstatě skutečně dět. Děkuji vám. Eh, eh, Děkuji mnohokrát a nyní má slovo Francois Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si velice pozorně vyslechla naše kolegů, kteří pocházejí z oblastí po Baltí a mm, mm, my jsme tady ve výboru na ochranu životního prostředí, ne na výboru pro vnitřní trh. My jsme tady proto, abychom bděli nad tím, aby se zlepšovaly podmínky zdraví a ochrana spotřebitele. Tudíž je třeba, aby také naši kolegové pochopili eh, naše obavy i když eh, chápeme a uvědomujeme si velice dobře to, co je nezbytné nebo důležité pro lokální obyvatelstvo, jejich tradice, každá země má své tradice a já nechci ukazovat ukazováčkem specificky na Švédsko nebo Finsko, protože v nezávisle na tom, v jakékoliv státě můžeme samozřejmě najít něco podobného. Všech se nás tento problém týká. Domnívám se tedy, že je zásadní, abychom tady měli co možná nejlepší informování spotřebitele. Ale i když se snažím pochopit argumenty mé kolegyně, je eh, třeba, eh, jako těžko chápu to, že chtějí mít tuto, mm, zachovat eh, tuto výjimku, protože mm, ví se o tom, ale přitom se akceptuje, že se to bude konzumovat. A to je věc, která mě prostě šokuje. A tady um, skutečně mám potíže s tím, abych mohla um, sledovat uvažování některých mých kolegů a pochopit ho. Co je důležité, je, abychom prostě obnovili důvěru spotřebitele, eh, která je velmi ohrožena. Měli jsme tu prostě toxin, měli jsme tady tu slavnou bakterii, o kterých jsme tak hovořili v posledních týdnech. Hm, prostě člověk je konfrontován s problémy týkající se výživy a týkající se bezpečnosti potravin a bezpečnosti zdraví. Čili nemůžeme tady tváří v tvář našim občanům si říci, no tak jo, je tady výjimka, tak a proč teda tady výjimku a proč tamhle ne. Jak chcete, abychom mohli dát důvěru spotřebiteli? Myslím si, že Evropská komise má skutečně svou povinnost dát nám veškeré nezbytné informace a indikace, abychom mohli navrátit důvěru spotřebitele, abychom informovali spotřebitele. Je to důležité pro zdraví dětí, pro eh, těhotné ženy, ale pro vlastně veškeré obyvatelstvo. V čem je ten problém? Dnes se nám říká, ano, eh, eh, máme určité problémy s volně žijícím lososem ale e, i ten další druh lososa způsobuje problém. No dobře, ale tak se potom začneme tomu smát, protože už tomu nikdo nebude věřit. Je třeba udělat tady opravdu poctivou práci a my, se, e, my musíme skutečně e, v našem výboru bdít nad zdravím obyvatel a bdít nad bezpečnostní potravin, čili mě opravdu velice ruší ta výjimka. Vadí mi. Děkuji, Francois. A nyní Kristof Filner. Eh, Děkuji, pane předsedo. Už eh, dlouho jsem se vlastně zabýval eh, záležitostí jednoho produktu a je to vlastně dlouho, kdy se tolik Švédů zapojilo do takovéto rozpravy, ale to je možná proto, že hovoříme o tomto fermentovaném sledě. Možná, eh, že je to něco jako sauerkraut pro Eh, Němce nebo feta cheese pro Dány a nebo gatis, co je možná nezní skvěle pro Brity, ale je to něco důležitého třeba z hlediska kulturního dědictví a proto eh, o to lidem hodně jde, záleží jim na tom. A myslím si, že dnes jsme tady měli velmi dobrou diskusi v tomto parlamentu a eh, chápu, že ASA tady chce položit tuto otázku k ústnímu zodpovězení, že se jedná o další výjimku pro fermentovaného sledě, což je specifický švédský produkt. My o tom tolik hovoříme a to znamená, že jsme všichni přesvědčeni, že i když tady bude de facto výjimka pro tento produkt, že to nutně nemusí stačit. budeme mít dost ryb na trhu pro tento, toto zpracování, protože ti, kteří loví ryby, které se posléze fermentují, to jsou drobná mm, rybolovná hospodářství. A žádné z nich neloví jenom jeden konkrétní druh konkrétní velikosti, aby se pak konkrétním způsobem zpracoval. Oni loví různé věci a proto je to znepokojí. že budete mít takovouto výjimku, pak to vlastně bude znamenat, že tento produkt, který je něco jako slavná parmská šunka nebo feta cheese, že by byl ohrožen. A máme dnes už výjimku, která existuje 10 let a snad může můžeme říci, že funguje docela dobře. To snad bychom měli připustit. A Švédi nejsou vystaveni větším hladinám dioxinu, než s nimiž se setkáváme v jiných částech Evropy. To je skutečnost, kterou dobře známe. A hladiny dioxinu v mateřském mléku eh, klesají o 6% ročně. Neznamená to, že bychom viděli nějaké významné zdravotní problémy v důsledku výjimky. 87% Švédů vědí, co se jim doporučuje. A jenom 17% no, možná rodičů o tom ví, ale Samozřejmě eh, statistiky nevždycky opravdu všecko vypovídají. Dobře, jenom 17% rodičů možná ví, ale 40% eh, rodin s dětmi vůbec nejí fermentované sladečky a 57% těchto rodin eh, konsumují tuto potravu velice zřídka kde. Já jsem, Karl, četl tu zprávu, o které jste se zmiňoval a Marit si myslím říká pravdu. Určitě Určitě nejsme dokonalí, určitě vždycky sledujeme, ne, nejednáme podle doporučení, podle zprávy eh, Úřadu pro potraviny asi Jistě ne všechny děti dodržují doporučenou denní dávku, ale musíme se na to podívat z hlediska proporcí, z hlediska celkového obrázku. Neznamená to, že by se otrávilo 400 dětí ročně. Jedná se o to, že tady by bylo možné ohrozit celý rybovolovný sektor. Musíme se tedy na to podívat v patřičných eh, proporcích. Já chápu, co říká například Francois, která říká, nechceme jíst eh, kontaminované slanečky. Ale zase je důležité si uvědomit, že se musíme podívat na celý obrázek. Vy uvádíte jeden příklad eh, vývozu asi 300 kg těchto ryb, ale to je jenom jeden příklad. To ne, neznamená, že se tyto ryby vyvážejí do celé Evropy nebo že spousta lidí už to poškodilo či dokonce otrávilo. Takhle to není. Neměli bychom se snažit na to jít jako s kladivem na mouchu. Neměli, eh, abychom kdybychom měli odstranit tuto výjimku, myslím si, že eh, bychom přehnaně reagovali, že bychom opravdu eh, přehnali tu reakci. A myslím, jak tady bylo řečeno, je to o tom, abychom spotřebitele lépe informovali, že kdybychom tady straně výjimku, tak by to velice rozladilo mnoho Švédů. Eh, velice děkuji eh, panu. A já bych se chtěl pana Kristofa zeptat. Pardon? Bylo by možné eh, vyrábět tyto fermentované sledě bez dioxinu? Není to možné? Po prostu, už nemožné robit z jakých... Zda se, nedá, zda se to nedá dělat z něčeho jiného? Eh, problém je, že k tomu potřebujete velké, velké sledě, že musí být velcí, velké a tučné. Důležité je, že když se loví v létě, tak mají větší hladinu eh, kontaminace, než eh, když je doba, kdy je to zamrzlé. 90% sledů v Baltickém moři je pod limitními hodnotami, čili ano, je možné si obstarávat takovéto ryby. A také e, u toho, s tím souhlasíme s touto omezenou výjimkou, protože nikdo toho nejí moc těchto fermentovaných ryb, nebo jenom velice málo lidí. Ale když se řekne, že hladiny dioxinu v mateřském mléku se snižují, pak to také není pravda. To tady pletete věci. To je zajímavé spojení. Hladiny PCB v baltickém e, sledě od roku 79 klesají, 78 a 4 až 10 rostou a PCB hladina v mateřském mléku také klesá a odpovídá to těm 10%, ale PBDE, co je dioxin, o kterém se tady bavíme, a tady jsme žádný statisticky významný trend neviděli, čili PCB klesá, ale ne PCBDE. PCBD, E, pardon. A asi od roku 90 až 2008 jsme neviděli žádný významný trend snižování této látky v rydách. Čili ano, e, jsou stabilní tyto hladiny v baterském mléku a PCB klesá, ale je tady zajímavé propojení mezi těmito dvěma jevy kolega Fellner. Neměli bychom se pouštět do debaty v rámci debaty, pak to bude velice chaotické. Chci reagovat na vaši otázku. Chytal jsem eh, sledě sám a samozřejmě to nedělám komerčně. Já jednoduše jdu a lovím v době, kdy Sleď má správnou úroveň dioxinu, také má správnou velikost a tak dále. Ale když žijete jako rybář na pobřeží, tak je to něco jiného. Vy musíte jít a lovit ryby tehdy, když to chce trh. Ale když chcete, aby lidé lovili ryby na fermentovaného sledě, pak musí existovat výjimka. Samozřejmě švédská vláda nechce své obyvatele otravovat a otrávit, ale musí dospět ke stejnému názoru jako já. Švédci, paní. Eh, paní Western, ještě další kolegyně ze Švédska. Eh, máme tady seznam řečníků a měli bychom ho asi dodržovat ohledně toho, co říká Kristofe, eh, není eh, žádná nepravda v tom, co říká. A co se říká rybolovného průmyslu, to samozřejmě chtějí eh, zachovat tento lov, zejména co se týče lososa, protože z toho mají velké příjmy. Oni se nemohou zaměřit jenom na sledě, které se fermentují. Ale musíme si také uvědomit, že odvětví nám neříká vždycky stoprocentně pravdu, protože jde o hodně ekonomických zájmů a a e, mnozí, kdo se tím zabývali, dospěli k různým závěrům. Čili je jasné, že toto tvrzení jde ze strany průmyslu. Děkuji a vracíme se k diskuse. Pan Horst Schnelder. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. To je mimořádně zajímavá diskuse, kterou zde dnes vedeme. Musíme pochopitelně, eh, i když jsme ve výboru na ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele, musíme vidět celkové souvislosti. Samozřejmě musíme zaměřit eh, hlavní bod, eh, hlavní naší pozornost na zdraví, to je správně, ale když tady udělám to rezime, proč vlastně bylo vyloženě tehdy ta výjimka udělena pro Švédsko, tak mi lidé říkají, že tato výjimka byla udělena proto, že ve Švédsku je informovanost obyvatelstva velice dobrá, dobrá na rozdíl od státu po Baltí, tam ta výjimka nebyla udělena, protože tam není obyvatelstvo dostatečně informováno. Tak se chci zeptat, jak silná je tady informovanost obyvatelstva, jak se to tam dělo. Je ta informovanost skutečně tak, že prostě jenom 17% eh, o tom ví a nebo prostě se udělovala ta informace na nesprávném základě, a nebo je tam informovanost lepší, než tak, jak o ní diskutujeme. U dioxinu je třeba všude, eh, že třeba zvážit jednu věc, dioxin se nachází všude v životním prostředí. Když si dáme dneska salát, tak taky do sebe něco dostaneme dioxinu. Samozřejmě třeba zvážit tu dávku a to je ten rozhodující bod. To znamená, samozřejmě tady, tady vycházet od nějaké veliké otroje velikého jedu, to považuji za trochu přehnané, i když samozřejmě třeba zachovávat opatrnost. Ale jestliže je tedy ve hře tradice a došlo je k určitému poklesu a pakliže statistika eh, švédská říká, že prostě se to týká 6%, ryb, které obsahuje dioxin a mnohé přichází z farem, kde něco takového se vůbec nevyskytuje, pak si myslím, že bychom bez problému mohli říci, že bychom mohli souhlasit i nadále s touto výjimkou, i když s tím aspektem, že bude zakázán vývoz, protože nemohu vyvážet rybu do nějaké země, kde zároveň musí být dodrženy mezní hodnoty, ale v zemi, kde se to eh, prostě vyrábí, se to nedodržuje. Ne, ne, takže pro Švédsko ano, ale jako export to bych tedy skutečně považoval za velice nebezpečné, to bychom neměli dělit. Není možné mm, eh, potom eh, rozdávat vlastně výjimku přes všechny země, které to musí dodržovat. To si myslím, že by komise měla velice rychle zareagovat a postarat se o to, aby tomu tak bylo. Ale jinak vlastně tady nevidím bezpodmínečně nějaký problém v tom, že zrovna Švédi by se velice jaksi otravovali tím, co požívají. Co já vím, tak i jiní jedí rádi ryby. Děkuji. Děkuji. Já bych rád uvítal mezi námi skupinu, která zastupuje eh, nevládní asociaci z Rakouska, která dnes sleduje toto zasedání. Srdečně vás vítám. Přijeli Rakušané, kteří představují nevládní organizace na eh, z poznání naš, na pozvání naší kolegyně paní Kadenbach, se kterou se odpoledne sejdou, stejně jako i s, ostatními, s některými dalšími členy naší skupiny. Ještě jednou vás srdečně vítám a pokračujeme v diskusi. Teď ale eh, půjdeme k, severní, eh, k mm, Jižnímu moři. Pan Kryto Sarsenes, děkuji. Doufám, že eh, se naše návštěvníci příliš nevyděsí tím, co tady budou poslouchat. Já si myslím, že Návrh eh, asi Westlundové je velice vyvážený, je zcela normální a přirozené, aby tradiční produkt byl od, v odpovědnosti členských států, ale není přirozené pokračovat v rybolobu pro účely, které už eh, s tímto tradičním zpracovaným výrobkem nesouvisí a tam, kde informace nejsou k dispozici, ale dokonce ani kdyby byly, bych řekl. A pokud není kontrola, eh, zda to v té zemi také zůstane či ne pak to nejde. Problém přirozeně, já tady neobvinuji ani Švédsko, ani Finsko, ale problém je hlavně na straně komise. A problém to věruje. Protože my v Evropě jdeme od jednoho potravinového skandálu k druhému. Otázka Ekoli v Německu zasadila velkou ránu vývoznímu sektoru Evropy. Alespoň na jihu mohu hovořit o mém zemi, vím, jak je to ve Španělsku, v Itálii. Bavíme se o stovkách milion euro, za které nás stojí tato tak dobře známá obtížná situace, jak se nedovedu představit, jak eh, je to možné, že komise zase takto nastrkuje hlavu do nebezpečí, že ztratí důvěru evropských občanů, že úplně přestanou věřit eh, v jejím rozhodnutím. Je něco jiného, když eh, dojde ke skandálu, protože jsme něco pořádně neskontrolovali a něco jiného je, jestliže eh, jsme dopustili skandál, protože jsme připustili něco, o čem víme, že je to problém. My hodně závisíme na důvěře eh, aby v členských státech eh, byla důvěra v produkty, které jiné členské státy produkují, že ty budou bezpečné všude, ve všech členských státech. A my musíme obhajovat tuto důvěryhodnost v mnoha případech. Pan Kristof řekl, eh, hovořil o fetě jako tradičních výrobcích. Já bych nechtěla, aby naši občané jedli tradiční sír feta, pokud by se dokázalo, že je škodlivý pro jejich zdraví a Švédsko zkvétá. Tam se hospodářství daří dobře. Pokud nepodniknete opatření teď, abyste ochraňovali své občany, tak kdy to budete dělat? Budete to dělat, až se ekonomika zhorší? Právě teď máte k tomu dobrou příležitost. Proto bych chtěl velice naléhavě žádat zejména komise aby neudělovala další výjimku nad rámec toho, o čem hovoří paní Asa Westland, co se týče tradičního produktu zcela konkrétního. A i tady e, musí být příslušné kontroly a informovanost. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A ještě kolegyně Linda McEwen, pak zástupce komise a nakonec paní Asa Veslom. Prosím, paní Linda. Chci položit komisi otázku. Když jste reagovali na paní Veslon, tak jste řekli, že jste neznali zprávu ze švédského zdravotního orgánu, proto já se chci zeptat také na tuto pracovní skupinu pro Baltické moře. Kdo jsou členové této pracovní skupiny pro Baltické moře? Zdá se, že jestliže máte švédskou zprávu, takže Eh, jste také se touto zprávou zabývali, takže touto zprávou švédské inspekce. Můžete nám říci, kdo jsou tedy členové této pracovní skupiny? A zdá se, že ve Švédsku se hovořilo také o exportu do Francie a byly tyto exporty také šetřeny Evropskou komisí. Mě by zajímalo, zdali se tím komise zabývala, protože se bylo řečeno, že zpráva či studie byla zpracována před šesti lety, ale mě by zajímalo, zdali je, už se další kontroly pak neprováděly a budou se provádět v budoucnosti kontroly, protože komise má především chránit spotřebitele. Když byla krize BSE Británii a bylo také lidem e, e, řečeno, že nesmějí jíst maso, tak byla velké znepokojení a já si vzpomínám, že já jako dítě jsem si dávala také morek z kosti na chleba. Chcete nyní reagovat, paní Leslund, nebo až po komisi? Dostanu tedy slovo po komisi? tak já mám také krátkou otázku na komisi. E, Švédská EFSA nechtěla žádné výjimky. Výjimky byly zřejmě potom schváleny po konzultaci s průmyslem. A já se ptám, zdali je to běžné v e, Evropské politice, jak si myslíte, že by se mělo postupovat, jestliže EFSA řekne, že to není bezpečné, že se to týká především také e, dětí a nenarozených dětí a potom průmysl řekne, ano, my to potřebujeme kvůli příjmům a potom se to schválí. Je to běžný postup v potravinové politice nebo je to skutečně jenom výjimka? Zanim oddam głos przez... Nyní prosím za komisi paní ale než dám slovo komisi, pak se ještě chtěla vyjádřit paní e, Vil. Chci vyjasnit dva body, pane předsedo. Není to otázka tisíců dětí. Já bych chtěla, aby komise vydala přesné počty, tedy kolika dětí a matek se to týká. Musíme vycházet z dat, neměli bychom pouze zde strašit děti. A za druhé, a strašit lidi. My všichni víme, že informace je důležitá. Je třeba také, aby všichni spotřebitelé přesné informace měli a na tom se všichni shodneme. Musíme zpřísnit podmínky a jde také o to, aby Finsko a také Finsko a Švédsko z těchto přísných podmínek vycházelo návrh paní Veslund není reálný. Nelze oddělit nelze oddělovat jednotlivé ryby. Prostě není možné, aby malí rybáři, neboť my tady nehovoříme o velkém rybolovném průmyslu. Navštívila jste někdy tuto oblast, paní Westlund? My tady hovoříme o malých pobřežních rybářích. My nehovoříme o velkém rybářském průmyslu. A tito malí rybáři nepřežijí, jestliže budou muset Eh, odlovovat pouze ryby pro sistrebbing, zřejmě pro fermentované slanečky, protože oni skutečně těto malí rybáři nebudou schopni plnit vaše návrhy. Poslední kolo reakcí paní Hasi, paní Veslan a paní Dagmar Bereng. Tohle byla lež, co tady bylo o mě řečeno. Já bych chtěla jenom říci, že e, ona e, lhala, co řekla. A já si místo toho raději poslechnu, co k tomu řekne komise. Ještě paní Pasi, paní... Paní Pasi i paní e, Dagmara Rodberend a tím uzavírám seznam řečníků. Tři velké významné věci. Existují tradiční jídla, založené na baltických sledích i ve Finsku, ale v životě jsem neslyšela o Eh, nějakém jídle, k jehož přípravě byl potřeba zvláště velký sled. Čili omezení velikosti baltických sledů, které se smějí používat ke lidské spotřebě a prodávají se jako čerstvé ryby, to by prakticky vyřešilo všechno, co má co dělat eh, s finskými eh, tradicemi potravin čerpanými z baltických ryb. Před deseti lety za druhé Jeden z argumentů Finska byl stejný, jako teď zaznívá ze Švédska, že totiž celková, celkový příjem dioxinu Finů je nižší než ve většině evropských zemí. Myslím si, že je tomu tak i nadále. Ale musím říct, že mě šokovalo, když jsem si zjistila, jak velkou část představuje baltický sled z celkového příjmu dioxinu ve Finsku. Já už si to číslo přesně nepamatuji, ale opravdu mne to šokovalo, jak velké procento to dělalo ze, ze všech eh, celkového množství dioxinu, které eh, dostáváme. A za třetí, odůvodnění eh, ministra pro zemědělství a lesnictví, eh, aby se pokračovalo v této výjimce. To jsem četla. A pořád je to prakticky o baltickém sledě. Ani oni nenacházejí pořádné eh, argumenty, aby ospravedlnili výjimku pro volně žijící lososy. Děkuji paní Dagmar Baron, Děkuji mnohokrát. Jak eh, švédská kolegyně eh, už hovořila třikrát, tak jsem si myslela, že bych mohla aspoň promluvit po druhá. Jenom jedna věc. Ano, zabývali jsme se situací lidí a zaměstnanosti v ohrožených oblastech. Ano, velmi jasně si vzpomínám, jak jsme měli problémy s teplotou uvnitř eh, eh, čerstvých ryb naložených ve středozemním moři. Evropská unie se rozhodla, že hygienická pravidla musí být nastavena tak, aby se vyžadovala nižší eh, teplota poté, kdy se uloví. A to vlastně by znamenalo, že polovina rybolovu v Portugalsku by musela skončit. Ale prostě hygienická pravidla takto byla nastavena a přizpůsobili se tomu rytáři, báři. Takže když nám říkáte, že máme pokračovat s touto praxí otravování lidí, protože jinak riskujeme nezaměstnanost, to bych, abych tak řekla, je sice zajímavý přístup, ale určitě by to neměl být hlavní přístup Evropské unie a jsem ráda, že paní Grostet a ostatní kolegové ze skupiny EPP to řekli dobře. Tohle je alespoň validní eh, bod švédské komis, která byla možná oportunistější, než jsem si myslela. Bylo by zajímavé vědět, kolik ryb se uloví, kolik sledí a ryb vůbec se uloví ve Švédsku a Finsku a e, lososu a tedy ryb, na které se vztahuje výjimka, protože pak budeme také vidět, kolik se spotřebuje v těchto rybách, protože to nesmějí e, e, exportovat, i když víme, že se to vyváží, protože to nedokážeme pořádně kontrolovat. A když budete vědět množství, tak budeme také vědět, kolik lidí to jí a jíst. A Karl a ostatní řekli, že opravdu opravdu eh, se eh, v zemích, eh, které mají k tomu přístup, jedí, jí hodně těchto ryb. Takže možná, že komise by nám to potom mohla sdělit, až budou mít tahle čísla. Děkuji. Děkuji. A teď po této diskusi bych rád dal znovu slovo panu Flu z komise. Děkuji, Tady prosím slova. Děkuji, pane předsedo to byl dlouhý seznam otázek. Nevím, zdali jsem si je všechny dokázal zaznamenat, ale vytvořil jsem si takové skupinky. Já mám pocit, že tady došlo k takovému malému nedorozumění. Současný návrh nenavrhuje prodlou žení výjimky pro fermentovaný sled. My tady hovoříme o lososovi. Existovaly tady také různé názory. Někteří poslanci žádali o prodloužení výjimky pro fermentovaného sledě, ale také jsme si vyslechli eh, další názory týkající se rozšíření výjimky. Eh, žádost o výjimku přišla ze Švédska a z Finska. Oni žádali o obnovení prodloužení této výjimky. Prac tady byla také otázka, kdo je členem pracovní skupiny pro Balské moře. Jsou to vládní experti, tady nejsou zástupci rybolovného průmyslu či lobbystů. Jsou to vládní experti, kteří jsou z příslušných zdravotních inspekcí a také orgánů pro bezpečnost potravin. Eh, skupina se skládá z osmi pobřežních států na Baltském moři a je důležité, aby tato skupina nám dávala expertní znalosti a informace z jednotlivých států. Také tady byly otázky týkající se monitoringu. Můžeme potvrdit, že úroveň dioxinu se pomalu snižuje to je výsledek monitorovací činnosti. Také se hodně diskutovalo o kontrolách. Naše výjimka je poplatná pouze pro produkty na domácím trhu, to znamená na švédském a finském trhu. Doposud nemáme žádné signály o tom, že ryby, které by neodpovídaly současné úrovni, by byly exportovány do jiných členských států. Tady byla otázka, jak se staví komise k 300 kilogramům ryby, které byly vyvezeny do Francie. To nebylo oznámeno, já bohužel nemám žádné informace ze strany francouzských, švédských či finských orgánů, že tyto ryby neodpovídaly normě. To znamená, že Finsko i Švédsko mohou exportovat ryby za předpokladu, že také tyto ryby plní příslušná kritéria. Takže to je na otázku k těmto 300 kilogramům, protože my jsme o tom nevěděli, než byla položena ústní otázka paní Westlund. co bude komise dělat v budoucnosti. Tady se chci nejdříve vrátit k inspekci, kterou provedl veterářský úřad již v roce 2005. Ano, přiznávám, že je to již dávno. A také my musíme vědět, jak eh, tento orgán pracuje. Jestliže eh, budou, od, jsou odhaleny nějaké nedostatky, potom organizace řeší tyto nedostatky s příslušnými orgány. Doporučení, které doporučil také veterinární úřad, tak tato doporučení byla švédskými orgány respektována. My budeme nadále zdůrazňovat, že je důležité respektovat přísné podmínky, především také informovat spotřebitele a toto spadá do odpovědnosti Švédska a Finska, že musí informovat spotřebitele ve svých zemích. Chci také ještě reagovat na jeden příspěvek. Komise také odmítá výjimky. My neposkytujeme výjimky automaticky. Nedávno tady byl případ výjimky, eh, která byla zamítnuta. Jedna baltská země žádala o vyšší, o povolení vyššího obsahu dioxinu, ale tady šlo o to, že bylo jasné, že tento členský stát hodlá tyto produkty exportovat do EU a zde jsme chránili zájmy ostatních členských států. Ale toto se týká rozhodnutí Švédska a Finska pro domácí trh nevím, jaká množství ryb se v Baltickém moři loví, na které se výjimka vztahuje. Možná, že tyto informace můžeme získat z příslušných švédských či finských orgánů nebo z DG Mare, ale celkové množství pravděpodobně nás nebude informovat o tom, jaké množství dioxinu tam je, protože většina odchycených, odlovených ryb, tak jejich maso ne, obsahuje vyšší obsah dioxinu. Doufám, že jsem reagoval na všechny otázky, které byly předneseny. Děkuji. Děkuji. Mohl byste nám přesně říci, Eh, jedná se o vlády Švédska a Finska. Žádá o, o konkrétně jakou výjimku ve věci jakých ryb žádali? The derogation. Eh, ta výjimka se týká eh, eh, baltických sledů větších než 17 cm, pak eh, lososů, mořských pstruhů a tří dalších typů ryby, Co jsou všechno jsou ryby, které jsou volně lovené, volně žijí a loví se v moři. Děkuji. Paní Makevena. Nakonec ještě jenom jedna otázka na komisi. Eh, ptala jsem se eh, na studii a ptala jsem se vás, zda vaše pracovní skupina diskutovala studii ze Švédska. Paní Dagmar Robberen. Paní Dagmar a ještě kolega Filner. Paní Dagmar, jenom Eh, počet let, kdy to má, Kdy byla by na, ta poslední studie ve Švédsku, ve Finsku? Já už nechci tohleto prodlužovat. Já mám náhodou dvě čísla, eh, na, o které jste se ptali, a to je eh, počet tun ryb v rámci této výjimky. Je to tisíc tun v rámci výjimky pro sled a 70 až 80 z toho eh, se používá pro eh, produkci fermentovaných a je to 320 tisíc, jenom 320 tisíc tun v případě lososa, což znamená, že každoroční spotřeba ve Švédsku dělá 30 gramů na osobu. A pak tam byla ještě otázka, eh, o tom se zmiňovala komise, že nemá informace eh, eh, Týká se to informací ohledně toho, o čem hovořila paní Veslung. Švédské místní orgány nenašly žádný důkaz, čili ono se to zkoumá, i když možná o tom nebyla podána informace, čili prostě nenašli žádný důkaz. Prostě tohle jsem chtěl jenom dodat. Děkuji bardzo. Děkuji a tím končíme tuto diskusi. Paní, chcete se ještě, uchopit, chcete se ještě chopit slova? Přejete se, abych něco řekla teď, anebo až posléze? Teď, prosím pěkně, chcete-li se chopit slova teď? Já se je, já se je, Děkuji, už jsem řekla. že jsem si vyslechla první odpověď komise. Možná, že jsem tomu špatně rozuměla, ale to, čemu jsem rozuměla, je, že jste neuvažovali, nebo že neznáte tedy tuto zprávu švédského úřadu týkající se toho, že málo rodin a s dětmi zná nebezpečí konzumace otrávených ryb. To je tedy důležité vědět tu informaci, že švédská vláda nepředala tuto informaci dál. Eh, čili eh, možná, že než že ji nepředávají dál tuto zprávu, tak ji spíš skrývají. Komise nedostala zprávu, ale já jsem poslala tuto zprávu panu komisaři, já jsem mu poslala i novinové články a Eh, i, expo, eh, i vývozci přiznávají, že exportovali tento druh rybu se zvýšeným, zvýšenou hladinou dioxinu a zejména do Francie, čili komisař zná tuto informaci, je tedy divné, že se to nedostalo dále. A nyní k té skutečnosti, že to patří prostě k tradici a ke konzumaci, ale třeba mít naprosto jasné vyhodnocení této výjimky. Tato výjimka se týkala skutečnosti, že tisíce dětí a těhotných žen měly vyšší než přípustnou hladinu dioxinu. A co se týče vývozu, kdy tady žádná kontrola neexistuje, příslušný ministr, na kterého jsme se obrátili v souvislosti s možnou kontrolou vývozu, on vůbec nemohl odpovědět na tuto otázku. Nebyl schopen odpovědět. A my jsme samozřejmě se neptali každého orgánu a každého úřadu, ale zdá se, že vůbec nikdo se necítí odpovědný, protože tady určitě existuje trh s rybami, ale nikdo se necítí být odpovědný za něj. Komise by tedy snad měla chápat tyto záležitosti. V této debatě tady zazněla celá řada čísel, ale není tu nikdo, kdo by řekl, že ryba obsahující dioxin představuje velké nebezpečí pro obyvatele. Existují eh, starší obyvatelé zejména, kteří velice často konzumují rybu. Eh, možná, že je to tak neohrožuje, ale je to veliký problém zejména pro děti. Problém je tam a tam bychom se na to měli také soustředit. A skutečně prozkoumat tuto situaci. My víme, že mateřské mléko obsahuje tuto substanci. Samozřejmě, že problém není stejný pro každého jednoho z nás, ale důsledky jsou velice um, nedobré pro lidi, kteří konzumují tyto ryby pravidelně anebo ve velkém množství. Je třeba, aby tady existovala nějaká komise, která by se neobávala seznámit se s kompletní složkou eh, ve švédské vládě, eh, aby skutečně tady došlo eh, k té informovosti, že je tady velké nebezpečí pro děti a pro těhotné ženy. A co se týče toho, co si myslí průmysl, na to by se neměl brát takový ohled. Já si nepřeji tedy zakázat fermentované slanečky, ale tedy na druhé straně pokračovat s produkcí fermentovaných slanečků, fermentovaných sledů, když se ví, eh, že tedy tady se přeci nejedná o to zakázat fermentovaný způsob zpracování ryb. Samozřejmě mnoho lidí ve Švédsku mm, by byly rádi, kdyby se dělalo víc v této oblasti, ale zdá se, že zřejmě neexistují prostředky, jak ovlivnit toto rozhodnutí. Komise by měla vědět, že Evropský parlament skutečně věci zkoumá, bdíme nad tím, co děláte a domníváme se, že komise by si měla uvědomit, jaké je stanovisko parlamentu a měla, měla by myslet zejména na tyto děti, které budou vystaveny nebezpečí působení dioxinu v tisku se soustředili zejména na ty fermentované ryby, ale je třeba tu debatu znovu otevřít a je třeba skutečně podnítit to, aby došlo k takovému rozhodnutí, eh, který umožní ochranu veřejného zdraví. Já se nezastavím tady, já se domnívám, že tato otázka musí prostě být i dále sledována a domnívám se, že celý svět by měl přivítat eh, korektní a účinné informace. Doposud se málo lidí o tuto záležitost zajímalo, domnívám se a doufám, že se to změní a doufám, že všichni pochopili, že se jedná o budoucnost našich dětí. Děkuji. No, dovolte mi jenom slovíčko, pane předsedo. Mohla bych se naprosto jasně zeptat Evropské komisi, zda by nebylo možné, uh, aby se prostě švédské vládě uložili a aby nám dala informace. Já si myslím, že 300 tisíc kilo této ryby bylo exportováno do Francie bez zjevné dohody a žádná informace eh, tady nezazněla. Já jsem tady neklidná. A moje druhá otázka na adresu komise chemické oznamování obsahu dioxinu, já nevím, jak to je, to je PPC, nebo PPC, PŽ, a já si přeji, že aby tam bylo napsáno dioxin, protože pakliže švédská a finská tradice si přeje, aby jejich občané spotřebovávali rybí výrobky, které jsou kontaminované dioxinem, to mě nešokuje, vůbec ne. Naopak, zdali to jejich tradicí, prosím, ale já jako francouzka chci, aby mý obyvatelé Francie byli informováni o tom, co konzumují. Je to možné? Představitel komisí. Zástupce komise, pan ředitel FU. Euh, Prosím vás, chcete zareagovat, protože tady zazněly otázky na vaši adresu. As regards the report. Co se týče zprávy, zpráva nebyla předložena my jsme nedostali zprávu od švédského úřadu pro bezpečnost potravin v té skupině. Co se týče otázky, poslední otázky, pokud jsem eh, to správně zachytil, ještě bych to zopakoval. Není zákaz vyvážet ryby ze Švédska a Finska do jiných členských států Evropské unie a není tady žádná předběžná dohoda nebo povolení, které by bylo zapotřebí pro takovýto vývoz. Samozřejmě je to na vývozním státu, ale hlavně na státu dovozu, aby Eh, zaměřili eventuální kontroly podle vyhodnocení rizik na produkty pocházející ze Švédska a Finska, pokud si tak přejí. To už je odpovědnost členských států, aby se stanovily priority, kam zaměří kontroly a příslušné zdroje, aby se zaměřili na ty produkty, které pokládají za eventuální riziko. Pak ještě byl dotaz e, eh, FAO na FAO, ta, tam byla teprve poměrně daleko, dávno 2005. A i když eh, na té misi byly zjištěny určité nedostatky, ty se potom řešily, ale pak už se neplánovala další mise a my eh, při diskusi o další eventuální výjimce E, nepředpokládáme další kolo misí do těchto zemí. A ohledně označování a požadavků na označování, já nevím. Samozřejmě, že na konzervách se uvádí původ, ale nevím konkrétně, jak by se daly řešit otáz problémy Eh, a jak dále upozorňovat eh, spotřebitele na to, že tyto produkty by mohly opakovat, eh, obsahovat dioxiny neboli PCB. Děkuji. Děkuji. Tím končím rozpravu na toto téma. Děkuji zástupci komise a všem, kdo se zúčastnili této diskuse a přejdeme k dalšímu bodu, což bude bod 7. provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dostali jsme šest otázek o kterých budeme diskutovat a na které bude odpovídat komise. Z toho vyplývá, že máme zhruba 60 minut na 6 otázek. Zbývá, zbývá nám zhruba 10 minut na každou otázku. Budu se snažit dodržovat časový limit, abychom skončili ve 12.30 abychom stačili celý program uskutečnit. Nejprve eh, první otázka, kterou položil Karl Heinz Florenz. Týká se to rýče. Vy v materiálech najdete konkrétní formulaci otázky. Máme tady dva zástupce komise, pana Běra Hansena a pana Marfiho. Prosím je tedy, aby se k této záležitosti vyjádřili. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové poslanci, já budu velice krátce hovořit o těchto otázkách a nebudu zacházet příliš do detailů, ale Jestliže budete mít dodatečné otázky, pak vám samozřejmě poskytnu ještě další informace. Pokud se týče první otázky, tak ta se týká současné situace v oblasti REACH. Na začátku bych měl říci, že Evropská agentura pro chemické látky poskytuje hodně informací a údajů o Eh, těch o této situaci a nebudu vám poskytovat příliš mnoho čísel. Já vás seznámím pouze s názorem komise na REACH. Za prvé, hlavní část REACH jsou činnosti, které provádí průmysl v oblasti povinnosti registrovat chemické látky a především se to týká výroby a sběru informací tak, aby jednotlivé průmyslové podniky a další uživatelé mohli provádět analýzu rizik a příslušná opatření. My jsme právě dokončili, tedy uplynula první lhůta registrace v listopadu minulého roku a zde bylo předloženo asi 25 tisíc spisů eh, agentuře pro chemické látky, které to se týká látek, které se vyrábí a dováží do EU v objemu více než tisíc tun a potom jsou tady také látky mimořádně nebezpečné, které obsahují například reproduktivní toxiny a další látky. Registrace těchto látek tak je nyní z velké části dokončena a také eh, průmysl identifikoval a provedl také příslušnou činnost tak, aby identifikoval rizika a také sdělil dalším uživatelům a dodavatelům, jak se jednotlivá opatření provádí, to znamená, jak se nach- zachází s těmito látkami. A to jde především o bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a jde zde také o ochranu životního prostředí. Ale toto je pouze začátek procesu. Registrace je výchozí bod jak vstupují chemické látky do systému a máme tady ještě dvě další lhůty, které nastanou v roce 2013. To jsou látky nad 100 tun a 2008 jsou to látky mezi jednou a 100 tunami. A Evropská agentura pro chemické látky má asi rok na vyhodnocení celé látky, jakmile zahájí celý proces. Tato agentura pracuje velice tvrdě a nyní dostáváme na stůl spis věci, eh, se kterými začala agentura pracovat asi před rokem. Tento počet je nižší, než jsme předpokládali. V roce 2010 se agentura zabývala 100, 273 spisy eh, a to bylo před ukončením lhůt. Tyto lhůty eh, tě, u těchto spisů, u těchto látek se nyní provádí registrace a analýza. V únoru 2011 komise schválila rozhodnutí, že dalších šest chemických látek bude dodáno na seznam látek, které se musí registrovat a komise v současné době eh, eh, nyní z seznamu se rozhodla dát na eh, onen seznam látek, které jsou třeba registrovat dalších osm látek. Je jich tedy celkově 14, nyní celkově jich bude 46. A to také komise loni sdělila a my hodláme také, eh, chceme, aby dalších 90 látek se do roku 2012 na seznam dostalo a celkový cíl je, aby do roku 2020 se na tento seznam nebezpečných látek dostaly všechny nebezpečné látky. Před několika lety vypršela lhůta pro první notifikace nebezpečných látek. Existuje zde závazek pro výrobce a importéry, kteří musí sdělit zdali jimi dovážené či vyráběné látky obsahují více než 0,1 nebezpečné látky. A e, po šesti měsících se budou do, dostávat na tento seznam další látky a vždy po šesti měsících budou muset být oznámeny právě také tato množství. Komise předkládá závěrečné návrhy a vykonává zde důležitou látku a my jsme omezili celou řadu látek, to znamená, že jsme například u kadmia rozšířili eh, seznam příslušných látek. REACH je také říč vedl ke vzniku fóra, které je velice aktivní a již provedlo své první činnosti v oblasti zákonodárství. Co děláme při identifikaci jednotlivých problémů a jak o nich informujeme malé a střední podniky. Většina malých a středních podniků, kterých se týká požadavek registrace, má, dostali také lhutu pro registraci do roku 2018. Čím menší procento látek, tak my se domníváme, že se to bude týkat méně malých a středních podniků. Pro rok 2013 očekáváme, že tak také do roku 2013 se to bude týkat mal, malého množství, malého počtu malých a středních podniků a e, jejich počet se bude zvyšovat do roku 2018. Zřídili jsme také koordinační orgány a tato kontaktní skupina bude spolupracovat s malými a středními podniky a bude sbírat informace od malých a středních podniků podniků já, a bude s nimi řešit praktické problémy při registraci chemických látek. A tato kontaktní skupina e, bude se snažit také podporovat malé a střední podniky efektivně. A závěrem, pokud se týče revize REACH, tak tady komise právě zahájila eh, webovou stránku, kde informujeme o pokroku, o postupu v oblasti revize a tato revize se týká třech základních eh, problémů. To je revize agentury pro chemické látky, potom také revize eh, ustanovení pro chemikálie 1 až 10 tun a potom za třetí je to také překrýtávání legislativy REACH s jinou legislativou. V současné době provádíme studie, které se zabývají dopadem REACH na účinnost a inovaci a také na životní prostředí. My také se zabýváme tím, jaké se zabýváme například nanomateriály, jakým způsobem se v rámci REACH projevují a také máme program konzultace a Eh, provádíme konzultace tak, abychom zprávu dokončili do konce příštího roku. Nejnovější zpráva je, že dalších sedm nebezpečných látek se dostalo na seznam a celkový počet látek je 53. Já jsem opravdu s svoji prezentaci velice zestručnil. Doufám, že to stačí. Děkuji zástupci komise. Pan Karl Schwetter a pan Heinz Florenz by se chtěli zúčastnit diskuse. Ano, já jsem mám ještě jednu krátkou otázku. Já si ještě dobře vzpomínám na to, že jsme kriticky debatovali o těchto otázkách a tady se hovořilo o tom, že registrace se týká deseti či třinácti tisíců eh, látek a nyní tady hovořím o 25 látkách. Jak je toto možné? A tenkrát se řeklo, že malé a střední podniky nebudou zatíženy a bude, zřídí se totiž seznam, že bude tedy jedna látka, jedno povolení, a to znamená, jestliže mnoho eh, malých a středních podniků používá jednu látku, takže budou potřebovat jenom jedno povolení. Jinak vám děkuji za vaši zprávu, pan Schleiter. Já bych se chtěla zeptat eh, ohledně toho seznamu Eh, kandidátských látek. Vy jste doporučil, potvrdil 136 pro 2012, zatím je 53, takže jakou máte strategii, jak toho dosáhl. A pak 86 těch mezilátek, těch látek, eh, jak chcete zlepšit práci v tomto smyslu? A 64 procent ehm, kontrol zjišťoval, tam bylo nedostačné, takže máme celou řadu takových složek, které jaksi pro, poklouznou, jestliže máte mez 5% a je možnost, aby se dobrovolně zvyšovala tato mez ehm, a možná, že by nebylo dobré, ehm, a teda bylo by dobré, aby se společnosti hned naučily s tím zacházet správně. SME, malé a střední podniky, také jsou některé, abych tak řekl, falešné nebezpečné. Malé a střední podniky a jak tohle chcete řešit? A kromě toho potřebujeme kontrolovat v líce eh, těchto dosie. Například eh, jenom 20% u organických látek se to kontroluje a mělo to být eh, mělo 20, 28, tak to by se mělo také nějak zlepšit. Děkuji, pan, Děkuji, pan Björn Hansen za komisi. Děkuji eh, za doplňující otázky a doufám, že dokáže na ně uspokojivě odpovědět. Začal bych otázkou čísel. 25 tisíc, téměř 25 tisíc registračních složek bylo takových spisů registračních, což vlastně znamená, že každý podnik, který vyrábí látku, která plní kritéria pro eh, registrační termín, musí požádat o registraci. V průměru je to 7 až 8 registrací na látku, takže 25 tisíc představuje eh, takovýchto spisů registračních zhruba 3 tisíce. Podle našich odhadů momentálně a, komise dělala své orgady ještě před přijetím REACH a pak v roce 2005 se myslím se to revidovalo, to byl eh, revidovaný finanční fish a myslím si, že teď je tady velice dobrá schoda v současné době. Ovšem současná práce se vede právě u těch látek, o kterých víme eh, nejvíc, ale největší eh, nejistota je ohledně dalších termínů pro eh, registraci a hlavně u toho nejposlednějšího. A jak, je to, jak funguje jedna registrace na jednu látku, konkrétně pro malé a střední podniky? Ehm, ta registrace skutečně fungovala, zafungovala a to svědčí o tom, že to věru jde. Eh, kontaktní skupina eh, pracuje velice usilovně s celým odvětvím a to zase pracuje hodně na přípravě registrací a krom toho poukazují nám na problémy, s nimiž se setkávají. Já nechci zlehčovat eh, snahu ze, strahy, ze stranu průmyslu a problémy, na které se narazilo při tom, aby se zajistila komunikace a spolupráce, což zatím vlastně probíhalo jenom s velkými podniky a pro malé a střední podniky je to úplně nová věc, takováto spolupráce. Já ten problém nechci zlehčovat. <coughs> Nicméně registrace nastaly a fungovaly, což svědčuje o tom, že to nejsou nepřekonatelné problémy. My velice e, se snažíme problémy analyzovat spolu s příslušným odvětvím, tak aby se hladčeji eh, řešily další registrace a další termíny. To je hlavně, eh, se týká toho posledního termínu, protože tam se předpokládá, že se bude hlásit více malých a středních podniků. A potom ta poslední věc, strategie, abychom dosáhli našich cílů pro rok 2012 do počtu látek. Na tom pracujeme. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že ještě, nám, eh, že ještě musíme udělat hodně. Také si uvědomujeme, že tady musí sehrát výraznou úlohu členské státy, že sami musí eh, navrhovat látky do seznamu kandidátů. A tady spolupracujeme jak s členskými státy, tak i v rámci komise, abychom zjistili, jak je možné ty eh, cíle, k ním jsme se zavázali do, do, dodržet. 68% eh, mezilátek. To je to, co bylo ohlášeno na webové stránce. A to, to jsou ty, které možná nemohou dodržovat kritéria na přesně eh, kontrolované mezilátky. My chceme eh, zjistit především na základě čeho EKA k tomu dospěla. Oni také sami říkají na internetové stránce, že toto jsou jenom předběžná zjištění. Je to oblast, kde se snažíme se v tom velice aktivně vyznat, abychom věděli, kde jsou problémy a pak zmapovat eh, zjistit nejlepší způsoby řešení těchto problémů. Dá se to řešit různými způsoby v rámci eh, rýče. Jedno je prosazování, eh, uplatňování, ale to je problém, kterého jsme si vědomi a velice se jím chceme zabývat. 64% tedy spisů, které mají nedostatky. Zase musí, IKA musí e, napřed vědět přesně a my se od nich musíme dovědět, e, jaké jsou ty nedostatky, abychom je mohli řešit. 5% to je alternativa, možnost, kterou nám dává zakonodáce, abychom to použili jako prostředek pro řešení těchto nedostatků, toho, co chybí. Potřebujeme mít proto dobrý základ. A pak ty falešné malé a střední podniky, IKA, e, ta tady provádí velkou práci, je to v jejich zájmu, protože poplatky pro malé a střední podniky jsou sníženy, takže EKA má určitě zájem na tom, aby to bylo úplně jasné aby si udělali hloubkovou analýzu a zjistili, které podniky se jenom tváří jako malé a střední. A tady si myslím, že EKA vzhledem k tomuto i dalším faktorům má dobrou motivaci a my víme v komisi, že KAV opravdu bere tuto věc velice vážně. Děkuji a omlouvám se, že to tak dlouho trvalo. Děkuji za velice vyčerpávající odpovědi a přejdeme k další otázce. A toto, to první, eh, ta první otázka nám trvala celých 20 minut. Takže bych vás prosil, abyste příště odpovídali stručně, abychom to všechno zjistili. Biocidy, sdílení dat eh, u eh, pokusu na zvířatech. Pan eh, Vittorio Prodi a pan Patrick Murphy za komisi. Děkuji, pane předsedo. Já vás seznámím s legislativou a přitom také zodpovím otázku. Revizní program pro biolátky vychází z usnesení komise. Je 300 látek, na které se toto usnesení komise vztahuje v rámci revize předkládají společnosti přesné informace, tak abychom mohli také jednotlivé látky vyhodnotit. Příslušné orgány se zabývají tím tou složkou a pak se provede revize a pak vydá komise své stanovisko a na základě tohoto stanoviska se vede další diskuse s členskými státy a na základě této diskuse se zvolí, zda to, zdali tato látka se dostane mezi aktivní látky. V 90% případů jsme měli je, no, jeden subjekt, který předkládá žádost, to znamená, v, devíti, v 90% žádné problémy nejsou, protože žádost se předkládá jedním subjektem. A jak je to, když je to více než jeden subjekt? A tady eh, komise je toho názoru, že by se eh, jednotlivé subjekty měly dohodnout, jak budou informace sdílet. Podle našich záznamů existuje jenom pět látek, které známe, kde vznikly problémy se sdílením dat. Těchto pět látek a pět případů se týkají stejných dvou společností. Jedna společnost je výrobní společnost mimo EU a jedna společnost má své sídlo v rámci EU. Mám určité informace o těchto pěti případech. V jednom případě se by došlo k dohodě o sdílení dat, v druhém případě se subjekt rozhodl, že se již dostatečně snažil o sdílení dat, ale tento názor nebyl sdílen příslušným orgánem v členském státě, kde společnost sídlí. Byla předložena také eh, stížnost a komise se touto stížností nyní zabývá. V jiném případě se nadále odehrávají komise ehm, a jde také o to, abychom povzbudili jednotlivé subjekty, aby informace sdíleli. A v druhé dvou dalších případech máme potíže s dosažením dohody u sdílení dat a zatím nevíme, jak tyto dva případy dopadnou z 300 látek, které jsou revidovány, tak u pěti látek jsou problémy s tě, sdíleným dat. Jeden problém již byl vyřešen a údaje jsou sdíleny a máme tady ještě čtyři další látky, kde nadále existují potíže a čty, tyto čtyři případy se týkají stejné společnosti. Co se stane v budoucnosti s těmito látkami? co to znamená pro příslušné podniky. To znamená, že v současné době žádné dopady či důsledky nejsou. Pokud se týče směrnice o biocidech, takže jestliže existují e, spory, tak e, E, společnost je může nadále používat, aniž by sdílela data s ostatními po následující dva roky. Toto znamená, že v současnosti, protože žádné z těchto pěti látek nejsou zařazeny na přílohu jedna směrnice, tak výrob látky jsou nadále na trhu a zatím nebyly žádné komerční dopady, jako například týkající se omezení přístupu na trh. Potenciální problém se objeví, jestliže látky budou zařazeny do přílohy. A to se stane v polovině roku 2012. A to znamená, že v polovině 2014 Příslušné společnosti musí také předložit své složky k revizi. Až tyto složky předloží, pak by se měli také snažit o sdílení údajů. V případě, kdy nebudou moci informace sdílet, pak druhá společnost, která údaje nebude mít, bude muset opustit trh anebo bude muset provádět testy na zvířatech chci zdůraznit, že nový návrh na nařízení o biocidech, které se vrací do parlamentu v září ke druhému čtení, zahrnuje také opatření, které jdou nad rámec z směrnice a zavazuje společnosti, že by měly sdílet informace. Ve směrnici se říká, že e, společnosti jsou povinny údaje sdílet. A nové nařízení by mělo vstoupit v platnost v polovině roku 2012 a, by, a mělo by být aplikováno, prováděno od poloviny roku 2013. Tam jsou požadavky na sdílení dat mezi společnostmi. U těchto čtyř či pěti látek, kde jsou spory, tak Eh, nařízení by mělo potom se vztahovat i na tyto látky a my se domníváme, že pak budou mít podle nařízení všechny společnosti přístup k údajům. Děkuji, eh, kolega Prode. Děkuji za tyto informace. Já se domnívám, že zejména když se teď podíváme na velikost podniků, že by to by mohla být určitá záruka pro malé a střední podniky. Proto tedy děkuji za přehled, který nám komise právě dala. Takže vyčkáme a uvidíme jak tyto záležitosti budou převedeny do praxe. Děkuji vám mnohokrát za všechny detaily, které jste nám představil a děkuji i za prognózy, že tedy v celku dostanou malé a středně velké podniky za roku. Děkuji. A jdeme k další otázce, což je otázka, která se týká odpadu pan Karl Heinz Florence a týká se to legislativy o uh, odpadech. Pan Petr Westman za komisi. Děkuji, eh, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že nám zbývá málo času a ještě jsou další otázky, budu maximálně stručný. Nejprve bych chtěl říci, že realizace legislativy o odpadech je velkou prioritou pro komisi. V posledních letech jsme zjistili značný počet mezer při provádění tohoto AKY. Příkladem je absence patřičné infrastruktury pro odpady v některých členských státech nebo e, široce rozšířený problém nezákonných a špatně řízených skládek do země, což jasně porušuje e, ustanovení směrnice o odpadech. Také jsme viděli, že dochází k převážení ne, nezákonným a zjistilo se, že až 80% takovýchto Ehm, převážení, eh, způsobu dopravy, přepravy odpadů jsou ilegální. Abychom podporovali členské státy při prosazování legislativy hned v první fázi, jsme ehm, zahájili řadu kroků a rád bych je schrnul. Za prvé, komise ehm, organizovala akce, aby se inform, zvyšovala informovanost a vyměňovaly se informace ve všech členských státech, aby se lépe uplatňovala legislativa legislativa o odpadech. Tyto akce měly za cíl podpořit efektivní spolupráci a přenos informací o provádění a také výměnu informací bezprostředně s národními orgány a příslušnými aktéry. Prozatím tyto akce se týkaly rámcové směrnice, směrnice o dopravách a o eh, skládkách do země. V roce 2007 až 2009 se konalo asi 60 takových akcí v členských státech a teď, teď chysna, pardon, 16 a teď chystanujeme 15 dalších, které budou vstaženy k nové rámcové směrnici o odpadech a bude se to konkrétně týkat požadavku na plány pro řízení pro odpadové hospodářství a prevenční programy. Také rozpracováváme doporučení na podporu národních orgánů, ekonomických, hospodářských subjektů a dalších aktérů. Máme několik důležitých doporučení, guidelineů, které už máme na webové stránce. Například, jak si utvořit takový plán pro odpadové hospodářství, jak zjišťovat a zabraňovat ilegálním převážením odpadů a pak eh, například eh, další směrnice týkající se baterií nebo vozidel, která už ukončila svoji životnost. A také jsme ustanovili, máme teď helpdesk, abychom pomáhali řešit eh, problémy a tam se řeší technické právní dotazy a máme teď už seznam v rámci do, eh, často kladených otázek. Chceme se dále zaměřovat na nejdůležitější otázky které se týkají odpadu a chceme mít elektronickou platformu, která je teď k dispozici v komisi Europa Website, eh, abychom to mohli všechno rychle řešit a rychle odpovídat na otázky. Ale bez ohledu na všechny tyto podnikané kroky je třeba udělat ještě daleko více, aby se situace zlepšovala. A za tím účelem provádíme studii právě letos, abychom si udělali přehled celkových eh, všech úkolů, které je třeba splnit, aby se lépe uplatňovala eh, evropská legislativa v oblasti odpadů. Tato studie má také zahrnovat analýzu nejlepších alternativ, jak provádět tyto úkoly na evropské úrovni. Výsledky studie mají být eh, v s konečnou platností k dispozici v říjnu tohoto roku. Zároveň také provádíme vyhodnocení ekonomických, finančních a sociálních výhod, které lze čerpat ze správného provádění této legislativy. Bude to celá řada případových studií, kde už byly prokázány takové výhody v praxi. Toto hodnocení bude rovněž k dispozici ještě letos a to v říjnu. Konečně bych rád zmínil projekt, který také v současné době už dokončujeme, abychom přímo napomáhali inspekcím a povolovacím e, operacím v členských státech. E, znamená to, že bude vypracován seznam e, doporučených praxí pro inspekce a pro povolovací řízení. Čili tohle jsou věci, jimiž se v současné době zabýváme, abychom pomáhali členským státům při provádění této legislativy. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A pan kolega Karl Heinz Florenz. Děkuji mnohokrát komisi. Zástupce komise má obtížnou situaci, protože e, i pro komisi je to obtížné. E, pro mě, za mě byste mohli jít klidně do diplomatických služeb, protože jste katastrofální situaci líčil velice mírně. Zejména staré evropské státy nepotřebují žádné rady, musí mít konečně to uvědomění, aby realizovali věci, na které byly rozhodnuty již před deseti a více lety. A to je mi vždycky tak líto u komise, že asi nemá dostatek personálu, vůli sice má, ale Prostě základy jí nedávají možnost ty země mm, pohnout před soud, aby se konečně přesadila legislativa. Eh, prosadila, promiňte, legislativa. To bylo prostě jenom upozornění na to, ale ty obrovské deficity ve starých eh, zemích EU, které už byly v tom společenství šesti, zde se ta byly různé rámcové směrnice prosazeny daleko hůř než v nových členských státech. A tedy potěšilo mě, že jsem se dozvěděl, že komisař tady skutečně eh, bude rozvíjet své snahy, aby ten či onen stát skutečně dostal až před soud. Eh, v určitém případě i ten svůj. Prosím zástupce komisaře, eh, komisa, aby na to za, Zda, zeptám se ho tedy, zda ještě chcete na to zareagovat, pan Westman. Eh, děkuji eh, za tento dotaz, děkuji za slovo. To je také důležité, aby se zdůraznilo. Já si myslím, že jsem ve své reakci popsal ty kroky, které podnikáme v první fázi, než se obrátíme na soud. A my se obracíme na soud. Konkrétně z důvodu porušování legislativy o odpadech. Na konci roku minulého už 20 všech stížností eh, a všech žalob žalob se týkalo této legislativy. Je důležité, abychom to dělali eh, konsistentně a velice oceňuji to, souhlasím s vámi v tom, co jste řekla. Děkuji a přecházíme k další otázce od pana Vittorio Prody a týká se to sádrového odpadu. V jménu komisí. Za komisi. Za komisi. Eh, pan Petr Vesman zase. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Podle politiky eh, pro odpady by se tato politika měla vztahovat především také na recyklaci. Jestliže lze tedy recyklaci provádět. Také směrnice o odpadech hodla také zvýšit využívání odpadu prostřednictvím recyklaci. Tady se zmiňuje také pětifázový postup. Nejdříve tady máme tedy prevenci podpadu a potom zpracování odpadu a tak dále a další. Je také Tato hierarchie je pouze doporučením. To znamená, že členské státy mají používat metody, které jsou nejlepší pro životní prostředí. Eh, je samozřejmě v, na posouzení členských států, zdali tuto hierarchii budou používat, ale musí přitom dodržovat určité podmínky. Podle článku 11 odstavce 2 směrnici o odpadech pak členské státy musí 70 stavebního odpadu do roku 2020 recyklovat. To také znamená, že musí recyklovat sádru, sádrovec a odstranit ho ze skládek. Eh, rad Rada v roce 2003 rozhodla, že budou stanovena také kritéria pro skládky a zde se hovoří, že žádný nebezpečný e, sádrovec nesmí být odkládán na skládky, pouze na to musí být tedy na skládách vymezeny určité celky a buňky. Pouze sádrovec do 5% smí být uskládán na skládkách. My jsme se také zabývali Německem, Spojeným královstvím, Švédskem a Itálií a zde jsme zjistili, že ustanovení jsou také součástí národní legislativy, ale Eh, státy tato ustanovení nedodržují. A právě proto musí národní orgány napravit tuto situaci, která v současné době v jednotlivých státech existuje. Děkuji vám za tuto informaci, kterou jsem vzal na vědomí. Avšak Mm, říkám to s určitým politováním, protože sádra je materiál, který lze kompletně recyklovat. A nejlepší znovu zhodnocování tohoto materiálu je možné. A proto tedy si vyhrazuji ještě i dále sledovat, jak se toto bude realizovat protože je třeba také být, abychom byl, aby tady panovala určitá disciplína, protože jinak by se síru obsahující látky mohly dostat ven. A taky sulfidy a to by mohlo vést k vývoji dalších škodlivin. Doufám tedy, že komise bude bedlivě hledět členským státům na prsty, co v této oblasti dělají. Neměli byste se omezovat jenom na přeskoumávání teoretické realizace takovéto legislativy. Je třeba vidět, co s tím členské státy také dělají. Děkuji vám, děkuji zástupci komise za uh, účast na této diskusi. Přejdeme k další otázce od eh, paní Esther de Lange, kterou zastupuje pan eh, Karl Heinz Fullerem. Jedná se o rámcovou směrnici o vodě a za komisi odpovídá pan Nikola Notár. Pan Nis, Monsieur Nikola Notár. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, rámcová směrnice o vodě se v první řadě zabývá otázkami ochrany pitné vody a jejich zdrojů. Konkrétně je tady ustanovení v této rámcové směrnici, je to článek 7, které zahrnuje povinnost eh, identifikovat eh, Eh, ty vodní zdroje, které se používají pro výrobu pitné vodě. A jakmile se zjistí tyto vodní zdroje, pak musí být zahrnuty do eh, registru eh, chráněných oblastí. A v tomto směru členské státy musí podnikat opatření, aby zajistili, že v rámci režimu zpracování, který platí na národní úrovni, eh, pitná voda odpovídá standardům směrnici pro pitnou vodu. Proto je tady úzké spojení Eh, ochranných oblastí a směrni, rámcové směrnice a mezi standardy, které je třeba dodržovat ve směrnici pro pitnou vodu. Eh, eh, cílem je snížit úroveň zpracování, které je třeba, aby se dosáhlo standardu pro pitnou vodu. Členské státy mohou podnikat celou řadu opatření, protože tohle je rámcová směrnice, neboli je poměrně otevřená a flexibilní. Ta opatření zahrnují i zřizování bez bezpečných eh, zón pro produkci, pro oblasti, kde z nich se pak čerpá pitná voda. Členské státy do eh, března 2010 eh, měly předat plány pro zprávu příslušných povodí a ty plány se momentálně vyhodnocují a komise vypracuje zprávu do listopadu 2012, kde bude hodnocení realizace směrnice věci, včetně eh, ochranných oblastí, pro, které jsou zdroje pitné vody. Druhá část otázky se týká možnosti používat CAP a konkrétně reformu pro odškodnění eh, farmářů, eh, kteří mají v souvislosti s tím výdaje, čili spojovat k tomu společnou zemědělskou politiku. A já bych tady chtěl zdůraznit, že druhý pilíř, eh, tedy rozvoj venkovských oblastí, už umožňuje opatření, která jsou důležitá pro realizaci rámcové směrnice o vodě, je to článek 33 o nařízení o vezvoji rozvoji a také jsou možné agroenvironmentální e, opatření v rámci článku 39 zmíněného nařízení. A samozřejmě, že hledáme způsoby, jak zvýšit efektivitu takovýchto opatření prostřednictvím reformy společné zemědělské politiky. A nakonec bych chtěl připomenout, že ve sdělení komise k reformě SSZP e, přijatém na konci konci roku 2010 jsou také návrhy na ozelenění prvního pilíře eh, společné zemědělské politiky, jako je například trvalá eh, past, pastviny a nebo úhory ekologické a podobně. To teď zvažujeme. Je možné také eventuálně eh, aby tato směrnice se přišla i do cross, eh, otázek křížového dodržování cross compliance v rámci reformy SZP. Zatím ještě se eh, komise neschodla na stanovisko, ale samozřejmě, že bude, až eh, nový návrh bude předložen. Chtěl bych jenom z, o, z, připomenout, že e, příslušné vodohospodářské orgány a jejich čelní představitelé se naposledy sešli za maďarského předsednictví v květnu v Budapešti a shledali, že toto by bylo velice užitečné, kdyby se eh, směrnice o eh, rámce směrnice o vodě dala do nařízení pro cross compliance a bude se tím zabývat také výbor eh, regionu a ECOSOC v souvislosti s vodohospodářskou politikou. Děkuji, velice děkuji. Pan Florence, prosím. Ano, komise tady hodně hovořila o realizaci prosazování, uskutečňování, ale neodpověděla na otázku. Otázka znamenala, když Evropa předepíše ochrana vodní pásma, když Evropa předepíše cíle, což je v pořádku, musí dát také na odpověď na to, co uděláme se zemědělci, kteří tím pádem budou mít podstatná omezení vůči svým sousedům, kteří nehospodaří v takovýchto vodoochranných pásmech. Nemohu na jedné straně něco nařizovat a na druhé straně neřešit otázku, jakým způsobem budou kompenzovány tyto restrikce. Zemědělci nechtějí dodatečné peníze, ale chtějí odpověď na otázku, kdo bude platit ty eh, normy, které musí doplnit ty odstavce. 38 a 39 neobsahují otázku, zda tedy je třeba vyplácet nějakou kompenzaci či nikoliv. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Florenc by jistě rád slyšel odpověď, takže poprosím pana Nikola Notára, aby odpověděl. Yes, uh... Ano. Když hovoříme o implementaci směrnice o vodě, tak musíme mít na paměti dvě věci. Za prvé, směrnice je rámcovou směrnicí to znamená, že stanoví určité závazky, které musí členské státy plnit, které jsou potom prováděny na místě. A mnoho těchto opatření přináší e, užitek oběma stranám. To znamená, že neobsahují další náklady pro farmáře. Jestliže opatření oblasti ochraně vody, tak tady to je také užitek pro farmáře, že ušetří vodu. Nejenom, že musí platit za vodu, ale také budou mít vodu pro budoucí hospodaření. To znamená, že tady musíme brát v potazy náklady a užitek. Ustanovení článku 38 a 39 nařízení o rozvoji venkova poskytují také možnost kompenzací ve vztahu k pitné vodě a zdrojím pitné vody. My se tady zabýváme vztahem mezi směrnicí a SZP. A právě proto také se domníváme, že směrnice by měla vést do post, také k posouzení v rámci křížové schody. Děkuji, děkuji vám. Děkuji. Eh, děkuji. Vidím ovšem eh, z toho, jak reaguje eh, kolega Floren, že si myslí něco jiného ohledně nákladů, které to bude představovat pro farmáře, ale už tím končíme tuto rozpravu a dojdeme k poslední otázce od Chris Davise a týká se to zlepšení provádění ekologické legislativy. Paní Silvia Ayle. pokud pokud eh, to eh, dobře eh, vyslovuji, jinak mě prosím paní opravte. Děkuji, pane předsedo. Sdělení komise pro, zjistilo hlavní oblasti, kde je třeba zlepšovat organizaci práce, kterou provádí komise a členské státy, aby se správně prováděla příslušná legislativa. Preventivní opatření eh, musí být důležitější v celém cyklu. To bylo zjištěno jako jedna z hlavních věcí. Jedním z opatření je požadavek, aby veškeré nové legislativní návrhy byly doprovázeny i realizačními plány. Eh, DG eh, životní prostředí dalo implementační akční plán pro směrnici z, z roku 2060 a také tady má být se budou eh, revidovat směrnice z roku 73 o zvíře, jak se provádějí tedy příslušné směrnice a eh, k tomu se vyjadřovali i experti v členských státech. Co se týče eh, směrnice o vyžití zvířat, potom tady jsme dali ještě memorandum o transpozici hlavních ustanovení, abychom pomohli členským státům eh, při činnosti spojené s transpozicí a implementací. To jsme zpracovávali spolu s experty z členských států. DG životní prostředí rovněž členským státům navrhlo konkrétně ohledně transpozice směrnice o využití zvířat, aby vytvořili tým na národní úrovni a to by byly cítě úředníků nejenom na celostátní, ale i regionální a místní úrovni, které mají provádět uváděni na starosti. Přičemž se mm, zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy zapojily regionální a místní orgán, tak jako zase komise naopak zapojuje mm, mm, orgány na celostátní úrovni. Za druhé, DG životní prostředí také sleduje to, aby členské státy směrnice prováděly včas. A pokud je to třeba, pak v rámci článku 200, Eh, jsem 58 a v rámci 260 smlouvy eh, jedná se o akce, které následují po nedodržování opatření, které je třeba dělat k provádění. Také se vyhodnocují um, opatření, uh, do jak, uh, která podnikají členské státy, aby jejich uh, zákony odpovídaly e, evropským zákonům. Také rozpracováváme doporučení na podporu e, činnosti orgánů v členských státech a v tom, co oni spolu s ostatními aktéry dělají. Například v odvětví odpadu už je několik eh, doporučení a také eh, komise na své webové stránce zveřejnila nejčastěji kladené dotazy v této věci. Chtěla bych ještě zmínit nedávnou činnost eh, v souvislosti s sdělením o provádění, protože my si uvědomujeme, jak důležité je, aby se ekologická legislativa správně správně prováděla a komise má v úmyslu ještě v tomto roce k tomu přijmout další sdělení. Jehož závěrečný obsah není ještě úplně jasný, ale budeme hovořit hlavně o vědomostních aspektech a aspektech eh, řízení. Mnohé, mnoze, mno, zainteresované strany už byly konsultovány během několika měsících a konala se také konference 15. června minulý týden a tam eh, se diskutovaly čtyři hlavní otázky. První se týkala zlepšení znalostní základny, pak zdroje, třetí byla hodnota spolupráce prostřednictvím sítí a za čtyři eh, eh, rámec pro ekologické inspekce. Tím jsme získali mnohostranný přehled, eh, jak zlepšovat implementaci na základě celé řady komplementárních metod, jako jsou lepší lepší přístupy k lepší monitorování prostřednictvím i statistických údajů. Dále eh, je třeba dále navyšovat eh, kapacity a díky i spolupráci v rámci sítí expertů na národní a evropské úrovni. Dále je třeba také lépe řešit stížnosti a žaloby a je také třeba zlepšit eh, jednotnost a efektivitu provádění inspekcí. Ehm, hovořilo ta, hovořili tam představitelé z několika služeb komise, z Evropského parlamentu, z petičního výboru, byla tam ekologická, e- environmentální agentura, ombudsman, ECOSOC, výběr, e, výbor regionů, Evropské fórum soudců, Europol, akademická e, komunita, byli tam také zástupci biznesu a nevládní organizace, konkrétní Evropská ekologická skupina Maďarské předsednictví, předsednictví a nadcházející polské předsednictví eh, rovněž měl, eh, pronesly projevy na této konferenci. Děkuji mnohokrát. Ehm, už jsme překročili eh, limit pro naše schůzi a Chris Davis ještě položí otázku. Děkuji vám, pane předsedo komise mi dala velice detailní odpověď a já se nyní ptám, zdali tato odpověď může dána, být dána k dispozici předsedovi, tak aby mohl rozdat tuto odpověď všem členům. A za druhé se chci zeptat, vy jste tady hovořili o seznamech provádění a checklistech. My víme, jak je složité eh, aby získat členské státy proto, aby předložili korelační tabulky. Já jsem rád, že se toho komise ujala, ale mě by zajímalo, jak to vidí členské státy. Je tento požadavek právně závadný a tak také posuzujete nějakým způsobem, monitorujete, jak na to členské státy reagují? Prosím, máte 30 vteřin na odpověď. Také vás chci upozornit na to, že jsme veškeré informace o konferenci a o prezentacích zveřejnili na našich stránkách, takže toto všechno je k dispozici. My vám také na to můžeme dát link. A také chci zmínit to, že dnes se o konferenci také diskutuje v Lucembursku. Pokud se týče korelačních tabulek, pak DG životní prostředí po ukončení transpozičního období, implementačního období, my také sledujeme, do jaké míry členské státy uh, se shodují s legislativou a zde studujeme všechny členské státy ve stejnou dobu a máme tedy koherentní a rovnoprávný postup. Komise také využívá konzultanty a vytváříme naše vlastní korelační tabulky, to nejsou tabulky, které poskytují členské státy, ale to jsou tabulky pro naše vnitřní použití. Já dál se k tomu nebudu vyjadřovat. Může, může nám ještě komise také potvrdit, že poskytne svůj dokument výboru? Ano, prosím, jestliže nás tedy ujistíte o tom, že nám dáte tyto dokumenty. Ano, děkuji vám. Chci poděkovat, dospěli jsme k závěru našeho zasedání. A ten bod eh, týkající se informování o návštěvě delegace z Polska probereme dnes odpoledne před eh, slyšením, které se bude týkat trvale udržitelnějších postupů takže to bude program na dnešní odpoledne. Uvidíme se odpoledne. Děkuji vám mnohokrát v 15 hodin.